please. Uh, Dobrá, kolegové, usaďte se nám, prosím, tak abychom mohli začít eh, se zasedáním. Tlumočníci vás musí informovat, že z důvodu pracovní rozepře, která se týká nových pracovních podmínek, byli někteří zabráni a musí tlumočit povinně a my projevem solidarity nebudeme tedy dnes stávkovat, ale skončíme přesně ve 12.30. A nyní už první bod dnešního pořadu jednání. Jedná se o evropský přehled a e, ankety, které provedla OECD a jejich oddělení pro hospodářskou soutěž, týkají se Evropské unie a pak i eurozóny. Jedná se jak o ekonomická hlediska, tak i politiky, i reformní úsilí, které pomáhají zachovat silný růst, inkluzivní a rozvoj evropské ekonomiky a konkrétně se jedná o to, jak docílit silnější integrace evropských ekonomik, například pomocí politiky soudržnosti, posilování společného trhu a konvergence. My už jsme se zabývali touto otázkou na posledním zasedání Ecofinu a zjistili jsme, že konvergence zatím nefunguje tak, jak by měla, zejména z sever-jih. A proto se jedná o nesmírně zajímavé údaje, eh, kterými se ECOFIN zabývat. A eurozóna, tam se hovoří o posílení EMU, dokončení bankovní unie a i snižování eh, nezaměstnanosti a zvyšování eh, trhu s, jednotného trhu se pojištěním. Máme letáky, tam je shrnutí těch anket těch přehledů bude vše rozesláno všem po zasedání a máte i pár vytištěných eh, letáků a archů, které můžete získat už nyní. Pane Guria, máte slovo. Yeah, better. Um, thank you, Mr. Chairman. Uh... Děkuji. Pane předsedo, jsem velice rád, že jsem se jsem mohl znovu vrátit, už ani nevím po kolikáté, po třetí, po čtvrté či po páté. Příště bychom si to mohli naplánovat na trošku pozdější hodinku. Prezentujeme vám hospodářský přehled jak eurozóny, tak celé EU. Přišli jsme se dvěmi zprávami každou zvlášť. Ono to někdy vypadá trochu vyumělkovaně, ale ono si to takto komise přeje, proto k tomu takto přistupujeme. Oba dokumenty, jak si dokážete představit, se od sebe až tak obsahově neliší. Po krizi se evropská ekonomika opravdu zvetila, Nezaměstnanost na 7,1% eh, je pod úrovní před krizí a předvídáme, že jak letos, tak příští rok bude růst obnášet asi 2%. A to je důvod, proč se ekonomika už oživila. Eh, podle Eurobarometru dvě třetiny Evropanů se domnívá, že jejich zemi prospívá členství v EU a to je nejvyšší míra za posledních 13 let, takže to je dobrá zpráva, že Evropané si všimli, že stojí za to být v EU. Je to však vše ještě dost eh, křehké a nebezpečný je růst protekcionismu i pro evropské hospodářství a skutečnost, že v některých částech eh, regionech Evropy stále ještě vládne vysoká nezaměstnanost a krize vedla k tomu, že v některých zemích máme strany, které se zaměřují proti EU, ty jsou nesmírně viditelné a i ve zprávách se to objevuje v podstatě denodenně. V tomto kontextu tyto dvě ankety, ty dva přehledy se snaží vystihnout eh, návod, jak eh, může být eh, Evropa soudržnější a jak evropský projekt může lépe uspívat. To je ten zlatý grál. Integrace, evropský trh například, telekomunikace, bankovnictví, energetika. Já si myslím, že nestačí dostatečně opakovat, že chceme, aby to byl evropský trh a multilateralismus je pod tlakem právě multilateralismus učinil z toho evropského projektu tak obdivuhodnou věc. Tedy poselství za prvé posílení eura, hospodářská měnové unie oproti um, různým čertům malovaným na zajce Evropě nakonec daří a je třeba posílit monetární unii, zatím se to nedaří rovnoměrně. Jde o odolnost evropského projektu do budoucna. Nejdříve je třeba dokončit bankovní unii. To už se mnohokrát opakovalo, opakují to i evropští lídři, ale Evropská rada nyní nám dává příležitost, aby se opravdu něco dějo, dělo. Vidíme několik způsobů, jak se to může provést. Jednak fiskální eh, backstop, čili ta pojistka, ta brzda tak, aby se mohlo rychle reagovat na krizi. Může to mít například podobu Evropského monetárního fondu. To je jeden z návrhů. Dává to smysl. Ono je jedno, jak se tomu bude říkat, spíše půjde o to, zda to bude fungovat a pokud ano, tak jakým způsobem. Já bych eh, řekl, že ten název se zdá trochu konkurenční k mezinárodnímu, mezinárodnímu peněžnímu fondu. Nejde ale o to, jde zde spíše o ten pojistný efekt. Pak eh, společný evropský systém pojištění vkladů, to by mělo na pomoci dobrému fungování finančního a bankovního trhu a pak ještě evropská bezpečná aktiva a změny v regulačním rámci, aby banka a stát měli dobré vztahy, aby to tam fungovalo. To však nestačí. Makroekonomická politika, která bude účinnější, zlepší fungování eurozóny. ECB už pomohla stabilizovat měnu euro. To je ten známý citát, ať to stojí, co to stojí, my euro ubráníme, ale zdá se, že ta politika sama o sobě nestačí. A by v tomto prostředí a při téměř nulové inflaci bylo cílu dosaženo. Stále ještě máme vysokou zadluženost, což státy omezuje. A mimochodem otázka zadlužení už víme, že celá řada zemí je zadlužená, i státní dluh je tam, ale když máme nulovou inflaci, tak to znamená, že jak domácnosti, tak i nefinanční firmy různých odvětví si vypomáhají dluhy. A tedy celkově, když se to sečte, soukromí, soukromé zadlužení státní, zadlužení domácností, tak to často znamená mnohonásobek HDP, což potažmo znamená určitou zranitelnost. Měli bychom k tomu mít nástroj, který některým zemím konkrétně pomůže, ale i pomůže celé eurozóně. Například eh, za, záruka pro eh, znovuzaměstnanost a přesuny do konkrétních zemí. Nedávný návrh komise, například stabilizace investic, to je krok správným směrem. Tedy hovoříme o eh, růstové investiční stránce, což je výborné, a pak to zajištění, ten systém, to by se mělo vzájemně doplňovat pak zjednodušení pravidel a udržitelná míra zadlužení. To by pomohlo v tom, že, si, že vlády by si svou fiskální pozici vždy dokázaly spravit včas. Zároveň bychom měli používat méně byče, více cukru a máme i další vlivy na měnovou unii. Například v USA máme korporátní firmní obligace a tam je to čtyřnásobek toho, co získá firma ve srovnání s úvěry. V Evropě je to naopak. Tedy nevyužíváme dostatečně obligací, cených papírů, což znamená, že tradičně v Evropě firma je mnohem závislejší na bance, na bankovním úvěru. A tam je zcela jasné, že je co dohánět. Další věc, produktivita, či její nedostatek, či příliš pomalý růst této produktivity. V mnoha evropských zemích nám eh, produktivita roste příliš pomalu, což znamená příliš pomalý růst životní úrovně. Společný trh je skvělý výdobytek, ale není dokončený. Máme potenciál omezovat překážky, podněcovat konkurenceschopnost, spolupráci a v tom přehledu najdete celou řadu doporučení. Například eh, zjednodušení regulačního rámce, zpřístupnění služeb. Nezapomínejme, že služby to je 80% našich ekonomik a my tady bojujeme za zemědělství, za průmysl a e, pak e, se dávíme e, těmi pohonými hmotami, ale zapomínáme na služby. Ty rostou a už obnášejí tři čtvrtě našich ekonomik. Ty bychom si měli dále hýčkat. A proto je tam důležité odbourávat překážky a omezení, zlepšování přeshraniční spolupráce v energetice například. Telekomunikace, elektřina, tam máme stále ještě takové státní struktury, to by mělo být celoevropské. Digitalizace a mimochodem k té produktivitě, jak je to vážné Aida mi před momentem, před chvílkou řekla, že 1997 až 2007 v tom období vzrostla produktivita o asi 2%. A ta další dekáda 2007 až 2017 to už bylo necelý 1%, takže se rychlost, to tempo se snížilo. A nyní už máme i necelých půl procenta, 0,4. Tak je to opravdu špatné s tím růstem produktivity. A pokud nám neroste produktivita, tak růst není udržitelný a nemohou se zlepšovat ani platy. Můžeme samozřejmě růst díky spotřebě, ale tím, že investice zpomalily, a produktivita neroste, tak dlouhodobě se to nedá pak udržet s takovými údaji. Digitalizace tedy. Další klíč k rychlému rychlejšímu růstu produktivity. V Evropě se to zlepšuje, ale přes 40 dospělých stále ještě není vybaveno digitálními znalostmi a je to absolutně nutné, abychom překonali tu digitální průrvu a právě EU tomu může napomoci tím, že bude podporovat vývoj nástrojů k monitorování dovedností a zároveň změní unijní regulatorní rámec tak, že bude vybízet investice do kvalitní digitální infrastruktury. Rozpočet. Unijní rozpočet a jeho reforma by mohl přispět k rychlejšímu, inkluzivnějšímu růstu. Rozpočet je sice už napjatý, když se podíváme na potřeby, a my to tam navíc máme v takové tabulce, tak opravdu vidíme, že to klesá z pohledu procentuálního propočtu evropské ekonomiky. Já vím, že komise si požádala o vyšší, lepší zajištění, lepší finance, ale vím, že Brexit například rovněž bude znamenat mezeru asi 7% po roce 2020, možná když se to propočte na čisto, tak to nebude celých 7%, ale ty peníze tam chybět budou. Tedy vyjednávání o dalším rozpočtovém období běží a je dobré se nad tím zamyslet. Míra přispění členských států, včetně zajištění, že vše reflektuje schopnost země platit, čili například ty slevy. Ale mělo by se snižovat platby ve společné zemědělské politice a politika soudržnosti by se měla více zaměřit právě na ty regiony, které zaostávají nejvíce, tak abychom vše vyrovnávali. Výdaje na výzkum vývoj v současné době činí pouhých 13 Ty by měly být zvýšeny a to významným způsobem právě z pohledu potenciálu růstu. Evropský rozpočet by mohl pomáhat účinněji těm, na které se při globalizaci zapomnělo, kteří um, jsou zatím ve špatné situaci, například ten fond pro vyrovnávání se s globalizací by mohl pomoci zaměstnancům v rekvalifikaci a přizpůsobení se automatizaci. Pak HDP na hlavu. Tam od krize se nám znovu zvýšily rozdíly. Ty byly před krizi menší. Ono to je typické pro to krizové období a to, tato krize. To byla matka všech krizí a dokonce i po deseti letech stále ještě na ní doplácíme. Proto, proto se nám zvyšila nerovnost a rovněž i disparita mezi regiony, nikoli pouze mezi členskými státy, a to i z pohledu příjmu, i z pohledu zajištění, i z pohledu regionálního rozvoje. EU má asi třetinu rozpočtu vyhrazenou na regionální rozvoj, což je docela obdivohodné. rozpočet je na to malý, ale je to významné, protože tam máme přece i spolufinancování členských států. To není to nejsou čistě jen evropské peníze a tam je třeba se soustředit na dlouhodobé cíle vzdělávání, školení, inovace, síťová infrastruktura. To napomůže těm, kteří zaostávají, aby dohnali ostatní. Rovněž se příliš pozornosti věnuje tomu, jak jsou ty prostředky um, utráceny, jak se s nimi hospodaří a ne tomu, zda je tam hmatatelný výsledek. Tedy, pane eh, předsedo, milí přátelé, Evropská unie je neustále se vyvíjející organizací, neustále se tady něco děje. Já tomu vždy říkám, máme takové lešení, Ehm, no. Ano. Já jsem Mexičan, my jsme si vždycky šetřili, abychom si mohli vyrazit do Evropy. Prostě to je pro nás taková životní návštěva za 14 dnů, objedeme 21 měst a to byl takový typický cíl středních vrstev. Zajet si do Evropy a pak přijedete jdete do Notre Dame, nebo do Kolínského domu, nebo do Il Duomo a vidíte tu katedrálu a ona je najednou obalená lešením, takže i uvnitř je úplná tma a je tam všude prach a navíc se všude valí auta. A představte si to zklamání. Vy jste celá dlouhá léta spořili a pak nevidíte ty rozety ani ty vitráže a pak přijedete za dva, tři roky a prostě jste z toho úplně němý úžasem. No, Evropany můžete obvinit z čehokoliv, ale nikoli z toho, že by byli příliš rychlí. Ale když už to dokončí, když se jim to povede, tak je to opravdu obrovský zážitek. Evropa se neustále sama nachází, sama se hledá a nalézá, stále s něčím novým přichází. Bohužel ale to není nějak rychlé. No a v té integraci jde právě o to, že neustále něco opravujeme, zlepšujeme, posilujeme a to lešení nevypadá vždy nějak vábně. Nikdo netvrdí, že to jde tím správným rychlým tempem, ale zase na druhé straně to, co se tvoří, je absolutně je neopakovatelné a je třeba bojovat za více Evropy, Dlazí přátelé, přitom ale počítejte s námi, že my vás v tom evropanství podpoříme, jsem rád, že jsem na půdě Evropského parlamentu. Musíme ale pomáhat i členským státům, aby se jim podařilo přispívat k tomu evropskému projektu. Thank you very much, uh, for... Děkuji vám, pane Gurio, za skvělou a velice zajímavou prezentaci uh, vašich výzkumů a šetření které pečlivě eh, analyzujeme a přečteme a mě velice eh, přesvědčuje to, že eh, v situaci, která není vždycky úplně politicky jednoduchá, takže říkáte, že zvenčí vnímáte Evropu jako vzor, i když s tím lešením nám to vždycky trochu trvá, zvláště u HMU, tam už to lešení stojí pár let, ale doufáme, že eh, v příštích eh, týdnech uděláme velký krok ku předu právě tím směrem, o kterém byste hovořil ve všech těch eh, oblastech, které máme vytyčené jako prioritní, takže já se plně zotožňuji s tou vaší analýzou a doufám, že budeme schopni přinést konkrétní řešení v nadcházející době. Musíme se tedy držet eh, času čtyři minuty na otázku a jako první Luděk Niedermayer. Bude to složité eh, se za čtyři minuty, ale pokusím se. Jak víte, pane generální tajemníku, já Eh, mám eh, velkou důvěru v OECD a proto by mě zajímaly určité eh, politické rady z vaší strany. Otázka obchodních válek. Víte, že to eh, podkopává i politické směry a podobně. Takže zaprvé, jak to vidíte, co by členové OECD a, OS, eh, a EU měli dělat eh, v reakci na kroky USA, které vlastně podkopávají dohodnuté obchodní podmínky? Za druhé, do jaké míry si myslíte, že čísla, která používá americká administrativa, jsou reprezentativní nebo nejsou reprezentativní? Hovořím o pozitivním vlivu digitální ekonomiky na americké hospodářství o rozdílu mezi nominální hodnotou dovozu a přidanou hodnotou a tak dále. A v neposlední řadě eh, Myslíte si, že tato změna politiky podkopává udržitelnost hospodářských eh, politik i v zemích, kde je třeba velký eh, obchodní přebytek, jako v Číně? Víte, že eh, hodně se zabývám daňovými otázkami. Jak vidíte v současnosti eh, globální pokrok v daňové oblasti a jak vidíte snahy EU zajít ještě trochu dál, jaké jsou, jaká jsou pro a proti? Mám na mysli zadlužení a návrhy pro uh, generální ředitelství uh, tax. Děkuji. to obchodní napětí, zvláště po včerejším oznámení, znamená, že může dojít k zpomalení, neli přímo zastavení eh, obnovy hospodářství. A měli bychom si uvědomit tato rizika a my doporučujeme především multilaterální jednání. Uvedu velice konkrétní příklad. Nejedná se jenom o nějaký ideální pojem G20 v Hengsau vytvořila globální eh, fórum o možnosti přístupu k oceli. A to je právě, kde ten problém vznikl. Ocel, cla, eh, cla na ocel a hliník. Někdo měl výjimku, někdo neměl výjimku, pak o měsíc později přišla další výjimka a nakonec přímo Eh, uprostřed ministerské konference OECD přišlo oznámení cel. Jaké byly nebo jsou možnosti u ocely a hliníku celý svět, kromě Číny, Eh, je tím eh, ovlivněna poznamenán. My jsme tedy vytvořili toto globální fórum. A co to znamená? To znamená, že to globální fórum je místem, kde můžeme řešit samotnou podstatu té otázky. To znamená nejenom projevy toho problému. Tím projevem je, že je moc ocely. Třetina světových, eh, světové produkce je přebytek, asi 800 milionů tun a zhruba Třetina tedy je nadbytek. Proč máme tuto nadbytečnou kapacitu? Protože před deseti lety se předpokládalo, že růst Číny 12 až 13 bude pokračovat, stejně tak růst EU, e, USA. A co se začalo, už se nedá zastavit a navíc v mnoha těchto místech, zvláště v Číně, ne vždy se přesně reaguje na tržní signály. Prostě se dál staví, buduje, vytváří se další kapacity. A museli jsme se tedy zabývat podstatou otázky a sice jak omezit tu kapacitu, než že bychom bojovali s těmi projevy, jako, je, jako jsou cla, dumping, jedna cla vedou k dalším clům a dochází k určité eskalaci, ale neřeší se samotná podstata toho problému. A včera, respektive předevčírem, jsem byl informován, že eh, předseda G20 pro tento rok Argentina rozhodla, že eh, odloží ministerské zasedání, které se chystalo na příští týden do Paříže na téma ocel. Proč? Protože právě teď někteří hlavní aktéři se eh, si navzájem uvalují na sebe cla. Někdy ta cla jsou dvě až třikrát větší a to tedy není úplně eh, plodná atmosféra na diskusi o těchto otázkách. To je jenom jeden příklad. Máme řešení, máme instituci, multilaterální instituci G20, včetně Číny, USA. A máme to, to, to fórum vytvořené v Hangzhou v Číně. No a pak my, loni jsme byli v Hamburgu, kde jsme potvrdili toto uh, fórum částí prohlášení bylo to, že bychom měli diskutovat v kontextu globálního fóra o mm, přístupu k oceli a tak dále a tak dále. Ale pak místo toho se přešlo ke clům, než aby se Eh, postupovalo v rámci tohoto fóra. Takže já říkám, je třeba multilaterálních jednání, to je jediná cesta, jak to vyřešit. Jak ře- řešit obchodní otázky, které z definice věci jsou multilaterální, investiční otázky, které z definice věci jsou multilaterální, migrační otázky, které z definice věci jsou multilaterální, klimatické otázky, které neznají hranic protože hranice jsou vytvořené člověkem a emise se pohybují mimo ně. Vždy potřebujeme multilaterální jednání právě v době, kdy multilateralismus je pod tlakem a je spochybňován. Měli bychom především tady zdůrazňovat toto velké M. Pokud jde o daně, automatická výměna informací o dluzích a zdanění eh, díky výměně informací všichni členové získali 92 miliard eur. BEPS, eh, tam jsou také milionové potenciály a tak zdanění digitálního odvětví, tam zatím není žádná dohoda, jak bychom měli postupovat. Jsou tady velké rozdíly v názorech a my se budeme snažit příští rok konečně připravit finální zprávu. Máme tu 2020, ale všichni tlačí na to, abychom tu zprávu připravili eh, na dřív. Děkuji a omlouvám se za dlouhou odpověď. Děkuji musíme to trochu urychlit, protože jinak se kolegové nedostanou ke slovu, takže budeme se snažit držet těch čtyř minut. Perváš Beres. Děkuji, pane předsedo. Je škoda, že jste Mexičan, protože jinak byste se mohlo ucházet jakožto špičný kandidát v příštích volbách do Evropského parlamentu. Chtěla bych eh, říci, že jsem ráda, že eh, naše kolegyně Matilde Sabure bude brzy pracovat eh, po vašem boku. Tamhle sedí, vy nám ji seberete, ale my vám ji rádi svěříme. Mluvil jste o Evropském měnovém fondu, říkal jste, že tady nejde říct ne, možná je to tak, ale také Mezinárodní měnový fond má vliv na situaci v EU. A my bychom chtěli vytvořit Evropský stabilizační fond, který by znamenal, že tady nebude panovat určitá eh, dvojznačnost. V návaznosti na otázku pana Niedermayera bych se chtěla vrátit na, k mezinárodnímu obchodu, protože Vidíme, že se nacházíme eh, v takovém milníku, nejenom proto, že Trump byl zvolen prezidentem USA, ale také proto, že eh, se změnily podmínky multilateralismu eh, v do, ve srovnání s dobou, kdy byla zřízena VTO. Jsou tady noví aktéři, kteří jsou stále silnější, vyvíjí se nové technologie a přitom z hlediska evropského je tady silný závazek přijatý na COP21. Díky němuž Evropa je takovým osvíceným eh, průkopníkem přístupu ke klimatu, k udržitelnému rozvoji a tím se mění i eh, povaha celého našeho projektu. A proto někteří z nás hovoří o tom, že by se eh, měla platit ta uhlíková dáně na hranicích. Eh, co si o to myslíte? Myslíte si, že se tím vytváří nějaké nové prostředí nebo že se tím ohrožuje volný obchod, když se do toho zapracovává i otázka klimatu? Máme volný obchod, eh, který začal tak, že se vytvořil určitý klub eh, angažovaných partnerů, potom někdo do tohoto klubu vstoupí, když dodržuje pravidla volného obchodu už se dříve hovořilo o pařížském klubu v, jiným, v jiných souvislostech, takže to asi by bylo, nebylo vhodné, tém, vhodný název, ale třeba řekněme klimatický klub, kde by se obnovila ta pravidla multilateralismu pro ty, kteří eh, tedy respektují udržitelný rozvoj byli by to partneři, kteří by o tomto diskutovali a byli by schopni řešit problémy a v návaznosti na to by se třeba dařilo řešit i problémy s ocelí, o kterých jste se zmínil. E, my už máme pařížskou dohodu pro snižování množství emisí a máme e, silné, e, řekněme, zelené ekologické přesvědčení. Uvědomujeme si, Eh, to, to, to, a to uvědomění hodně narostlo eh, už před Paříží. A zajímavé je, že dnes po oznámení Američanů, eh, kteří chtějí se stáhnout z COP, tak došlo k tomu, že i v USA vznikl eh, velký návrat a posílení různých eh, městských orgánů, státních orgánů. Eh, proběhne v Kalifornii velké setkání všech možných starostů, také soukromé, soukromý sektor ovlivňuje to, zda dojde ke snížení emisí a Tady mezi těmi všemi eh, vládne takový pozitivní duch. Ale otázkou je, jak bych to řekl nejlépe, zda ti lidé si uvědomují stále, že to je naléhavá věc a myslím si, že ta naléhavost se z toho trochu vytratila. Ano, objevují se noví aktéři, někteří, kteří jsou mnohem silnější, ale dnes máme tedy všechny prvky k dispozici, ale je třeba, aby eh, u uhlí byla stanovena vysoká cena a tak tomu zatím není. To je velký neúspěch. Máme různé mechanismy ETS a podobně, ale ceny uhlí jsou velice nízké, než aby se eh, vyvíjely nějaké alternativy. Děkuji, pan Klinc. Thank you very much. Well... Děkuji. Potěšilo mě, že jsem si vyslechl eh, Mexičana, který takto pozitivně a optimisticky hovořil o evropském projektu. Děkuji za tato pozitivní slova. Mám otázku, jak vysvětlíte že Eurobarometr ukazuje, že dvě třetiny občanů eh, eh, podporuje tuto myšlenku, ale v realitě stále, stále více lidí eh, hlasuje pro euroskeptické strany. Podívejte se třeba na Itálii, to je poslední příklad. K evropskému rozpočtu, myslíte si, že evropský budget by měl, eh, rozpočet by měl mít více vlastních zdrojů a odkud by tyto vlastní zdroje měly pocházet. A za třetí, my tady trpíme eh, jakými se škodami, které tedy přichází z trestných činů. Každoročně přicházíme o více než 50 milionů eur kvůli eh, podvodům z DPH, přicházíme o spoustu peněz kvůli eh, trestním aktivitám eh, týkajících se eh, kryptoměn. A když si vezmeme, že zatím tedy nejsme schopni nějak omezit tyto ztráty, jak můžeme říci občanům, aby dali více do společného rozpočtu? A konečně Eh, komise navrhla mít eh, Safe Access Back Securities a pokud si myslíte, že to je dobrý nápad, nemyslíte si, že finanční instituce, finanční trhy by zavedly, eh, řekněme, tyto safe assets už dříve a Tato ta stavba, řekněme, mi připomíná hypotéku, eh, nebo vlastně hypotéky, které eh, kryly eh, různé cené papíry. Víte, jak to dopadlo v Americe. Přesně proto jsem měl pocit, že to trvá strašně dlouho, protože vlastně oni počítají vaši otázku a mou odpověď dohromady a už to chápu. Uh, takže za prvé, to, že jsem Mexičan, doufám, mi neubírá na objektivitě. Já pracuji v OECD už 12 let a mm, zažil jsem tento vývoj. Řeknu vám takový příklad. Když mi bylo 18, a to už je opravdu dávno, to je před 50 lety, překládal jsem takovou brožurku pro federální eh, komisi eh, pro elektřinu v Mexiku, které chtěli vydat eh, cené papíry v evropských jednotkách účetních a to je před 50 lety. Euro je v podstatě teenager. Euro je velmi mladé, ale já ve svém životním, vlastně za, za svůj život jsem zažil pokusy v Evropě ještě dávno před EQ, dávno před oficiálními návrhy. Tohle to vlastně byla společná taková jednotka, eh, řekněme, která byla jakýmsi eh, pře, pře, předchůdcem evropské měny. Lidé už si v ní kupovali cené papíry. Eh, ty bondy v, v této jednotce. Takže to už máme tedy v tom lešení. Dokonce bych řekl, že to je i v základech Evropy, kterou jsem zažil. A hm, proto eh, eh, mám tento obdiv vůči vám. Eurobarometr říká, že dvě třetiny mm, hlasují a tedy podporují eh, a tak dále. A to je proto, že ta tichá většina nehlasuje. Oni by si měli být vědomi nebezpečí. Proč jsme, proč došlo k Brexitu? Protože 60% mladých lidí, o jejichž budoucnost šlo, nehlasovali. ztrácíme tedy, neprohráváme tu bitvu. Jenom co se týče důvěry v instituce. My vlastně prohráváme bitvu důvěry v demokracii. Tady už nejde eh, o hlasování proti něčemu, to by bylo OK. Ti lidi už vůbec nechodí k volbám a to je mnohem nebezpečnější. Lidé si tedy musí uvědomit a my jim to musíme lépe zprostředkovat, o co jde v budoucích evropských volbách a také v vnitrostátních volbách. O co tady jde? Naše budoucnost, náš způsob života. A ten je v ohrožení právě díky těm extrémním výsledkům. Proto taky trvalo sedm měsíců vytvořit vládu v Nizozemí, proto trvalo e, měsíce, asi pět šest měsíců vytvořit vládu v Německu. Proto máme nečekané výsledky v Itálii, proto dochází k fragmentaci eh, politických sil ve Španělsku a potom máme samozřejmě Brexit a vidíme tyto výsledky, které ukazují, že tady je nějaká nemoc, že tady máme nějaký zásadní problém, který musíme řešit. Kryptoměny, to nejsou měny, to jsou aktiva. A Stejně tak jako aktiva se dají eh, kupovat a prodávat na vlastní riziko, ale my bychom tedy měli ochraňovat eh, investory, ale říkám, nejsou to měny. A ty podvody B, eh, z DPH ve výši 50 miliard, to je samozřejmě zločin, to jsou zločin, zločinecké aktivity, ale vlastně otázka zdanění je jiná. Máme dobrý mix daní, a ty Safe Asset Backed Securities, s tím zde s vámi nesouhlasím, to není jako hypotéky. Ty hypotéky byly problémem nižší kvality samotných těch hypoték. Ale my tady hovoříme o, bunds, o bundech, e, to znamená Německo, Švýcarsko a další, ty mají skvělý kredit, ale není ho dost, protože tyto země prostě teď mají přebytek. Děkuji. Filip Lamberts. Dobré dopoledne, pane generální tajemníku. Vždy jste mezi námi vítán. Já mám rád, že hovoříte takhle napřímo. Eh, člověka to vždycky úplně probere. Takže já mám zaprvé otázku o nezaměstnanosti. Vy jste v podstatě o tom hovořil trošku pozitivně a e, mě zajímá míra zaměstnanosti a to zejména e, na plný úvazek. Tam to zas tak hezké není, protože nejlépe výkonné evropské země mají zde asi 75% a země jako Itálie mají 55% plné zaměstnanosti. A to, ehm, to je vlastně lepší ukazatel, nakolik vlastně se polevuje na tom pracovně, pracovním trhu. A když potom do toho zapracujete nízkou kvalitu, hodně míst, hodně pracovních míst, které se ním vytvářejí, tak opravdu je důvod, proč si dělá starosti. Takzvaná uberazeca, uberizace eh, pracovních míst, tyhle ty eh, takzvané zero hours contracts, eh, to znamená pracovní smlouvy na nula hodin, eh, ty opravdu působí velké problémy. A konečně nerovnost. Ehm, mm, druhá světová válka byla asi nejhorší krizí v Evropě, eh, v Evropě a přitom vedla ke snížení nerovnosti. A Eh, vlastně mi to řekl jeden z ekonomů z OECD, řekl mi to tedy za méně eh, dramatických okolností ve Finsku, když eh, byla velká krize v, na začátku 90. let, tak vlastně hlavní reakcí na, na tu krizi bylo vlastně snížit nerovnost, mm, nerovnosti. Takže tady vlastně nejde o to, aby eh, bohatí eh, platili méně za vyřešení krize než eh, chudí. Tady to je samozřejmě politické rozhodnutí, kdo zaplatí. Mě by tedy zajímaly vaše, mě by zajímal váš pohled na tuhle věc. A konečně daně. Já si velmi vážím iniciativ a práce, které OECD odvádí, zejména u BEPS a mm, děkuji za to a vlastně bych postupoval eh, trošku obezřetně, eh, protože mám pocit, že se tady trošku přetahujeme. Eh, Evropská unie, která vlastně k tomu vydává legislativu, se může rozhodnout, že zajde dále než OECD, než jsou standardy OECD, než vlastně tedy mě by zajímalo, jak tedy podpořit ty, kteří chtějí eh, překročit ty společně schválené standardy. To nepodkopává ty standardy, to naopak vytváří, řekněme, ehm, tlak na to, abychom pokročili dále. Takže co si o tom myslíte? My nesoutěžíme s Evropskou unii, my se doplňujeme a v zásadě to, co chceme Evropské unie, není, aby vydávala legislativu nebo nějaké směrnice, které vytvoří krátkodobá opatření, která potom povedou k tomu, že bude těžké nainstalovat dlouhodobá řešení. My říkáme, dobrá, my chádáme eh, politický imperativ. Bruno Lemer nám řekl, že opravdu chce jít, protože je něco potřeba udělat. Musíte zdanit tyhle ty společnosti. Já s tím souhlasím. Nemůžete mít společnosti, které nejsou zdaněny a už vůbec ve společnosti, které mají stovky miliard dolarů eh, zisků, ty by měly být zdaněny jako jakékoliv jiné společnosti. Měly by být zdaněny tak, jak eh, vlastně běžné v dané jurisdikci, ale jak je zdanit, kde je zdanit, eh, co zdanit, na jakém základě a s jakou mírou, zdanění, to už je něco, na čem se musíme dohodnout společně s nějakým minimem eh, koordinace, protože pokud to neuděláme, bude to jako kdyby ta automatická vyměna informací eh, v daňových rájích. Eh, uděláte to tady, tak oni půjdou jinam, tam to zase zablokujete, v podesu se neustále stěhovat a pokud to všichni ve světě udělají, tak už se nemají kam schovat a přesně tohle to jsme tedy udělali se zdaněním. A ne, teď to musíme udělat se zdaněním digitálu a tady vlastně jde o to, abychom vlastně um, už něco dodali na 2019, ne v roce 2020. Nyní američani jsou v jiné situaci, oni by radši počkali na nás, ale už je hodně konvergence a dobré vůle. Američi, američani eh, vlastně poslední daňovou reformou se posunují tímto správným směrem k této věci zdanění digitálu. Britové se do toho snaží taky nějak zapojit, protože tak trošku se rozhoupávali, kterým směrem jít. E, začali s kým, potom e, to e, ukončili. Evropaně chtěli začít příští rok a možná, tedy příští rok, už budeme mít nějaké výsledky a bude možné mít nějaký společný systém, ale my říkáme Evropanům, prosím vás, nedělejte nic krátkodobého, co by eh, vlastně předjalo dlouhodobé řešení. Nerovnost. Tohle to nebyla válka, to byla krize, která byla obrovská, ale byla ve finančním sektoru. A ten finanční sektor, tam vlastně máte lidi, kteří eh, mají více peněz a jsou mnohem lépe chráněni než eh, lidé, lidé kteří jsou zranitelní když potom dojde k problémům. A lidé, kteří tedy neměli ty finance, tak nastala situace, že nerovnost narostla v návaznosti na krizi, protože to byla ekonomická a finanční krize. A ano, máte pravdu, jde o politiku, jde o zákony, ale také jde o to, že každá jednotlivá země na světě finanční kapitál, eh, tedy narostl svůj podíl eh, v HDP. A proto jsou lidé tak rozčílení, proto jsou tak nespokojení. Míra zaměstnanosti, já s vámi nesouhlasím, když říkáte, že italská eh, míra tedy participace 55% je problémová. Já si myslím, že tedy dobrá, je to nízké, ale nemůžete říci, že země je na, na tom hůře, protože má větší flexibilitu na pracovním trhu. Nejlepší příklad je Německo. Německo má velmi vysoký podíl lidí, kteří pracují na částečný úvazek, zejména ženy. Eh, ano, potřebují více žen na plný úvazek. Eh, potřebují více e, školek a podobných zařízení, ale ono to není nějak propojené se samotnou prosperitou nebo produktivitou e, té země. To je jiná věc. E, tady samozřejmě jde také o otázku jako stárnutí populace a vyšší tedy participace a uberizace přináší zase jiný typ problému. Jak můžeme zajistit ochranu Tady vůbec nejde o participaci, ale o ochranu lidí, kteří pracují v těchto platformách, tak abychom rozšířili eh, ochranu, která by byla potom povinná po, eh, pro všechny, tak jak to vychází se zákonu. Prosím, eh, kolega Paparimulis. Kyrie Γενική Θα ήθελα να σας ρωτήσω μόνο για ένα θέμα που αφορά στην πατρίδα μου την Ελλάδα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 Za několik dnů budeme mít společné zasedání všech dotčených aktérů a doufáme, že to dopadne dobře a že i toto zasedání euroskupiny eh, bude prvním krokem eh, k vyplutí z bailoutu a nech, ponechání této etapy za sebou. Už nebudeme hovořit o Grexitu vy, co by Mexičan, co by generální tajemník OECD, člověk nesmírně upřímný a tím výjimečný, jste ten správný muž, který by mi mohl odpovědět a pomoci v odlužování mé země a navrácení se na trh. Massive EU support. Ono jde o to že by měl nastat už tehdy, měl bývat nastat v té 300 milionové etapě obrovská sleva, ať už by tomu mohla pomoci Francie nebo Německo a tak dále. Ale problém spočíval v tom, že tehdy ministři financí se rozhodli, že by to ohrozilo jejich banky a chtěli je ochránit chtěli je ochránit, protože mnohé právě jejich banky byly nositeli těch řeckých dluhů. Tedy půjčili Řecku peníze daňových, evropských daňových poplatníků, aby je posléze mohli použít na odlužení v soukromém sektoru. Sice tam určitá sleva byla, ale šlo o odlužení pomoci veřejného sektoru. Je to ale dnes už rigidnější. Nelze se dočkat slevy ani od Mezinárodního měnového fondu, ani od různých evropských protěžků. Tedy oč jde dnes? Ano, musíme se tázat, bude se Řecko dařit lépe? Odpovězní ano. 2,0 letos 2,3 příští rok díky reformám. Velice bolestivým a obtížným reformám, ale přece jen tady musím uznat, že Ciprasová vláda a zejména řecký lid se tomuto úkolu postavili, se ctí vše zvládli a už je řecká ekonomika oživená, nastavená na praktické záležitosti, ale potřebuje Řecko ještě odlužovat? Já už jsem dávno tvrdil, že ano a pokaždé, když se do Řecka vracím, tak to opakuji, ano. Je dnes možné si představit nominální snížení dluhu? Z politického pohledu musím odpovědět nikoliv, protože tam jsou určité reálné záležitosti, které tomu stojí v cestě veřejné mínění k tomu neuzrálo a není to otázka jediné země. Ono je těch zemí víc, které se domnívají, že když někdo musel projít krizí a oni rovněž museli projít krizí, tak si to musí každý zvládnout sám. Já to nezdílím, ale je tomu tak. Je možné poskytnout určitou úlevu od eh, zadluženosti? Hodnotově ano Například prodloužení období splatnosti, poskytnutím vyšší flexibility, spožděním určitých splátek, tak, aby se Řecko dokázalo znovu postavit na nohy a tak by se mělo postupovat a i do budoucna a neustále nacházet cesty k tomu. Děkuji. Z časových důvodů je třeba poslední várku otázek seskupit pan Rozaty a pak eh, pan Ramon Redy. Pane Rozaty, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane generální tajemníku, že jste zde s námi. Zejména si vážím vaši silné podpory multilateralismu. Záleží na ní zejména dnes, když vidíme, jak je na ní z různých stran útočeno. Mám tři otázky. Za prvé, hovoříte o poklesu um, růstu výkonnosti, produktivity. Jaké vidíte hlavní důvody v případě Evropy? Nedostatek investicí, nízká míra hospodářské aktivity v poměru k populaci, či opravdu pouhé snižování produktivity jako takové. Druhá otázka se týká unijního rozpočtu a zejména té části, která má za cíl stabilizovat eurozónu. Co si o ní myslíte? Určité hlasy slyšíme v tom smyslu, že stability by bylo dobré zejména dosáhnout dodržováním fiskálních pravidel. A ty země, které je nedodržují, tak nemohou čekat, že je někdo podpoří pokud neprojeví respekt k fiskálním pravidlům, tak bohužel. Třetí otázka, ta se tady neustále opakuje, totiž práce OECD na otázkách daňových. Jak vám připadá, vypadá eh, optimální daňová struktura? Jak by měla například vypadat eh, vzájemná soustažnost přímého a nepřímého zdanění? Přímé daně se vybírají neustále obtížněji, protože kapitál už nezná mateřskou zemi a přenáší si svoje zisky tam, kam se jim to zrovna hodí. Jak tedy to odhaňujete? Jak by si země to měly rozkládat? Měly by spoléhat spíše na nepřímé zdaňování, či to přímé zdaňování si podržet? Děkuji. Ramona Regi. Ramona Regi. Guria. Děkuji vám, pane Gurio. Já děkuji za váš optimismus a vaše nadšení. Myslím, že to je důležité v této době. Mám dvě stručné otázky, které by mohly být zajímavé i pro ostatní. Za prvé, co si myslíte o možnosti, že by vznikl rozpočet pro eurozónu? Protože pravděpodobně na samitu na konci měsíce, příští týden, se neschválí velká opatření, pokud jde o hospodářskou a měnovou unii stabilizační mechanismus, fond pro záruku vkladů. Bohužel asi to ještě dostatečně neuzrálo. Ale je pravděpodobné, že se dohodne, že se bude pracovat na rozpočtu pro eurozónu. Jak eh, vy vnímáte tuto možnost? A druhá otázka s přihlédnutím k tomu, že eh, vývozy ze zemí EU trpí v důsledku obchodních válek, eh, které jsou nešťastné, jak, jaký význam by měl nárůst mest eh, jakožto mechanismus pro stimulaci růstu? Nemáte pocit, že je na čase eh, navýšit mzdy, aby se zvýšila interní poptávka a tím se řešil problém s vývozy? Děkuji. Děkuji a už úplně krátce Pan Frunculica. Ehm, Pane generální tajemníku, eh, Rumunsko, tedy moje země, je největší ekonomikou jihovýchodní Evropy. A já bych se chtěl v rychlosti zeptat, jaký je problém s přístupem eh, Rumunska do OECD. My jsme to zkusili v roce 2004, 2012, 2017. Je to technický problém nebo politický problém? Děkuji. Um, <clears throat> first of all, v první řadě potenciální růst spočívá v investicích, produktivitě a pak ještě ty dovednosti. Například stárnoucí pracovní síla, účast žen na pracovním trhu, mladí lidé, ono to vše musí souznít. A pak ještě celá ta oblast toho, čemu bych řekl strukturální změny. Totiž eh, máme fiskální politiku, peněžní politiku a tam už se o to snažíme a nyní ještě nám zůstala ta oblast těch strukturálních proměr. Tam je potenciál rozpočet na stabilizaci euroměny. Pravidla. Ano, v tomto spočívá. Dodržování pravidel, o to jde. Ale ono většinou ty mechanismy dopadnou špatně v, do, v důsledku nějakých nehod. Ono vždy pak nastane jakási výjimka a ta jedna země, která se dostává do krize, ohrozí ostatní a s tím si musíme umět nějak poradit. Tedy způsob, jak se vyhnout ohrožení celku nějakou drobností. Pak jak spočívá trend ve světě eh, v oblasti zdanění. Snižování daně z, příjme, z příjmu u osob a u firem čeho tím chceme dosáhnout více investic, více pracovních míst. Tak to vypadá ve světě, tam to směřuje, ale čím si to budeme kompenzovat? Více DPH, zdaňování nemovitostí a to environmentální zdaňování. Tak to ve smětě vypadá, tím směrem se to ubírá a tam si pak musíte rozebrat ty modality. Vývoz. Vývoz netrpí hospodářskými obchodními válkami. Obchodní války, no tak tam je příliš brzo na to. My ale jsme přesvědčeni, že obchodní války potenciálně zpomalí obnovu, ale právě i 1% té obnovy v praxi znamená miliony osob, stovky tisíc pracovních míst. Tedy zde hovoříme o možnosti, že nastane takové nebezpečí, ale jinak v ostatním ohledu se vývoz neustále zlepšuje a roste, včetně ve vaší zemi. Právě nyní tvoříte 500-600 tisíc pracovních míst ročně. Sice možná ne nejvyšší kvality, ale přece už máte pouhou 16% nezaměstnanost. Sice stále ještě dvojnásobnou než v jiných zemích eurozóny, než evropský průměr, ale ve srovnání s tou téměř 50%, eh, je to výborné. Tedy reformy fungují, pomáhají a pokoušejme se schovávat za otázku obchodních válek. Je třeba bez ohledu na vše v těch reformách pokračovat a samozřejmě, že je dobré se obchodním válkám vyhýbat. Platy Tady máme otázku produktivity, která, když je nízká, tak dusí platy a rovněž technologie. To je vlastně takové spiknutí proti platům. Proč? Protože lidé se cítí v ohrožení a pak řeknou, já si tu práci seženu nezávisle na všem. Raději něco než nic, ale tomu se musíme umět vyhnout. Souvisí to ale s mnohými věcmi. Například ve Španělsku máme více inspektorů, které neustále navštěvují firmy a kontrolují, zda plní podmínky a tak dále. To byla minulá vláda. Nyní um, spolupracuji s novou vládou, byl jsem tam ve čtvrtek a v pátek, hovořil jsem s nimi. Pan Fronzolica. Rumunsko. Rumunsko je z OECD zajedno ale jedná se o balíček. Ten byl navržen a tam se hovoří o tom, že Argentina, Rumunsko, Peru, Bulharsko. A pak ještě to Chorvatsko. Tam je ta obtíž, některé unijní země, tam i tam jsou ještě ty zeměpisné záležitosti nevyřešené, to vlastně přímo s OECD nesouvisí, a pak ještě Brazílie. Ta se snaží vstoupit, ale tam ten konsenzus není. Tedy Rumunsko, tam panuje souhlas. Ale pokud se ne, neodhlasuje ten balíček těch šesti, tak se nebude dít nic. Ale Rumunsko v principu už má souhlas a pak ještě se musí odehrát různé záležitosti, aby se vše rozběhlo. Rumunsko pak má šanci se stát členem. Otázka mimo mikrofon. Ano, pan Frunzulika říká, v minulosti to byly jeden, dva státy, nyní máme šest. No to mi lichotí, že se k nám všichni takto hrnou. Brazílie, to je obrovská země, a pak ještě Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko. A nyní už je to na členech. Jedná se o politické rozhodnutí a tam musí být absolutní stoprocentní souhlas, nyní tam je jedno veto. A pokud se ten jeden stát nedá přesvědčit, tak žádný člen tohoto balíčku se nemůže pohnout ku předu. Takže jde o to vyřešit tu jednu drobnost a pak všech šest uspěje. Děkuji, říká předseda, doufám, že se to opravdu vyřešit podaří. Děkuji vám, pane generální tajemníku, za tak zajímavou, podnětnou a užitečnou výměnu názorů. My si nesmírně vážíme, jak OECD, i vaši osobní úlohy, i to, jak se snažíte utvářet politiky v rámách řídící skupiny, jak v tom multilaterálním rámci postupujete. Já rovněž děkuji všem.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

So, colleagues, uh, we come to point... Vážení kolegové, teď body 9 a 10, obezřetnostní dohled nad investičními podniky a obezřetnostní požadavky na investiční eh, podniky. Jsme trochu omezeni časem, protože v 11 hodin, jak jsem se doslechl, bude slyšení eh, v našem výboru. A, a je to tedy škoda, že takto důležité téma musíme natlačit do půl hodiny, ale pokusíme se o to a dám slovo našemu zpravodaji. A ten bude hovořit svým mateřským jazykem. Ähm, Vážné kolegyně, vážení kolegové, äh, Všem vám děkuji za to, že jste předložili tolik pozměňovacích návrhů, jejich 337. Kromě toho tedy máme pozměňovací návrhy k té samotné směrnici a já opravdu doufám, že tyto pozměňovací návrhy se stanou dobrou základnou pro to, abychom zlepšili návrh komise. Já tedy teď přejdu k detailům takže ve své zprávě já jsem navrhoval tedy nový režim pro menší firmy, tak aby to bylo tedy lépe předpověditelné, abychom se zabránili negativním efektům v tom smyslu, že vlastně se mění to zařazení z jednoho roku na druhé. Řada mm, kolegů teď vlastně měli základní, základní návrhy, tedy Eh, nebo respektive podpořili eh, ve svých pozměňovacích návrhích ty základní návrhy. Eh, takže firma vydávající cené papíry hned nespadá do té kategorie 2. Já si tedy myslím, že opravdu můžeme pracovat na základě pozměňovacích návrhů. Kategorie 1 pro firmy, eh, které vlastně se tedy uplatňují ten režim CR. Tady máme celou řadu um, návrhů rozšířit oblast působnosti. Eh, tady máme třeba eh, ten rozpočet 5 miliard euro, kde vlastně se hovoří o vydávání tedy finančních nástrojů, Eh, potom máme samozřejmě takzvaný level playing field. Já jsem zde trošku skeptický, Zase jsme na správné cestě. Měli bychom eh, si uvědomit, že máme tyhle ty speciální regulace, eh, protože to nejsou žádné banky, protože jinak bychom to rovnou mohli nechat v CRD, nepotřebovali bychom přece žádné speciální nařízení. Takže tenhle ten spor budeme muset nějak vyřešit tak abychom se tedy nakonec mohli nějak shodnout, abychom nalezli tedy e, společnou základnu. Já si myslím, že je ale smysluplné mít tyhle, tyhle ty speciální e, e, nařízení, co se týče podání zpráv, zprávy a odměn, Tady máme nesystémově relevantní eh, eh, eh, firmy pro cené papíry. Tady bychom vlastně se měli zabývat tímhletím i z hlediska těch odměn. Já tady hnedka nemusím CRD, CR, R nějakým způsobem posila, to jsme to mohli nechat u toho původního. Celá řada pozměňovacích návrhů říká, že tady vlastně máme další elementy, které je potřeba rozšířit, jako je například eh, pohled na životní prostředí. Komise v podstatě navrhuje ale poměrně široké návrhy u eh, těchto eh, firm, které vydávají cené papíry které ale jsou často pouze, tedy mají jakýsi omezené využití, zase se nad tím budeme muset shodnout, jak na to. já tady vlastně nepovažuji žádnou povinnost eh, preskriptivně nějak eh, zadat eh, to zhodnocení. Pokud nějaký asset manager mm, má tedy variabilní zhodnocení, tak to vlastně odpovídá i té struktuře. To samozřejmě platí i v bankovním světě, takže bychom se měli zvažovat, zda zde nechceme, mít, eh, nechceme stanovit nějaké jiné měřitko. U těch firm s cenými papíry nemáme problém, že banky vlastně tady, eh, jako s bankami, to vysoké riziko eh, nebo vlastně ručení ze strany daňových poplatníků. Samozřejmě tam je riziko, že třeba přijdou od zákazníky, ale nemusí to zaplatit daňový poplatník, pokud eh, to nějak zkrchuje. Takže já si myslím, že ta struktura je v podstatě v pořádku a nemusíme nějak regulačně zasahovat. Když už se tady zabýváme tímto tématem, tak si myslím, že bychom se také měli zabývat eh, eh, toho variabilního zhodnotího a vlastně tedy seniorního managementu, eh, na který se musíme zamořit, protože tady jde o mm, ty, kteří rozhodují relevantně o těch rizicích a asi bychom tedy měli se zaměřit také na ekvivalenci Mm, pokud tedy eh, máme nějaký členský stát, který vlastně eh, má, řekněme, regulační eh, prostředí, které vlastně dosahuje ekvivalentního výsledku. takže vlastně potom mohou platit stejné standardy pro cené papíry ze třetích zemí, jako máme v Evropě, pokud tedy je splněna ta ekvivalence zase eh, nestojí za to ale být příliš eh, specifický, abychom potom eh, vlastně předjímali MIFID 2, protože samozřejmě my bychom měli vždycky přemýšlet nad tou ekvivalencí ve smyslu výsledků, ale měli bychom tam také ponechat určitý manévrovací prostor. OTFs, Organized Trading Facilities a Multilateral Trading Facilities pro um, zemí ze třetích zemí, eh, to, pokud chceme zakázat, to já vidím skepticky. Eh, může se to omezit třeba na nějaké služby, ale potřebujeme také eh, dobré mm, zdůvodnění. Naopak v jiných oblastech si myslím, že bychom měli postupovat ehm, přísněji nebo striktněji. A na závěr rozhodnutí um, uh, ohledně ekvivalence by mělo být prostřednictvím těch aktů v přenesené pravomoci, nikoli implementačních aktů a my už jsme vedli o diskuzí, vedli jsme diskuse o tomto, eh, například ekvivalence eh, v alternativám ETS v USA a my jsme rádi, že nás zde podpořili zejména zelení. A, takže ty pozměňovací návrhy e, představují solidní základnu pro další diskuse. Už proběhlo první zasedání e, stínových zpravodajů na začátku, e, respektive dohodli jsme se na tom, že proběhne zasedání stínových zpravodajů na začátku července, mělo by to být hned prvního nebo druhého. A už tedy připravujeme první kompromisy a těšíme se na dobrou a konstruktivní spolupráci. Děkuji. So that was the rapporteur. Děkuji, takže to byl zpravodaj, nyní stínový zpravodajové a za SD Madi Delvo, prosím. Děkuji, pane předsedající. Nejprve chci zopakovat, že obecně Podporuji přístup komise, myslím si, že je vyvážený, obecně dobrý a technicky dobře zpracovaný. A to by se mělo zachovat. A proto nepodporuji pozměňovací návrhy kolegů, kteří znovu zavádějí nové aspekty CRR a CRD do těchto právních předpisů, protože ten rámec je navržen pro banky a e, nepostihuje to přesně rizika e, týkající se různých podnikatelských modelů investičních firm. To znamená, měli bychom ponechat cíl, e, to znamená, že ty nesystémové investiční firmy nebudou mít totež, tutež regulace jako banky. Zároveň nepodporuji pozměňovací návrhy kolegů, kteří chtějí eh, oslabit obezřetnostní požadavky na investiční firmy a chtějí rozmělnit návrh tím, že se třeba mění hranice pro tu kategorii 3. Ten původní návrh považuji za celkem vyvážený, ale samozřejmě se dá vylepšit. Například koeficienty K jsou dobrou cestou, jak zachytit riziko, ale drobné změny by mohly změnit způsob výpočtu a efektivitu. Proto jsem předložila pozměňovací návrh, který navrhuje zvýšit eh, kalkulační období na jeden rok, aby se usnadnily změny při obchodování s některými komoditami. A potom otázka odměn a zprávy. Nepodporuji sladění této legislativy s režimem CRR, CRD. Myslím si, že obecné principy pro odměny a zprávu v bankovním balíčku platí i pro tuto otázku. Odměňovací politika by měla omezit pobídky obchodníků, aby se nezaměřovali jenom na krátkodobé zisky a aby se více měli, zaměřovali na zájmy klientů. Navrhuji, aby se eh, zpřesnili návrhy komise. Podporuji otázku genderové vyváženosti, to je velice důležité pro naší frakci a odměnování by mělo být genderově neutrální. Dále podporuji transparentní Eh, opatření pro transparentnost zprávy pro jednotlivé země. Tady parlament se hodně zaměřuje na boj proti daňovým unikům a nechápu, proč tady některé kolegové tyto ustanovení chtějí zrušit. Původní návrh neobsahuje eh, odkaz na eh, udržitelné financování, ekologické a sociální otázky. Tento parlament už ukázal, že chce, aby financování a finance byly udržitelnější a myslím, že bychom na to měli navázat a zapracovat i to i do tohoto textu. Je to tedy velice odborné téma. Přetrvávají zde některé otevřené otázky a obávám se, že nebudeme schopni je zodpovědět v této fázi a bude jasněji až legislativa vstoupí v platnost. Proto jsem předložila pozměňovací návrhy týkající se doložky o přeskumu, například zacházení s konzultacemi. Já jsem přesvědčena, že nástroje týkající se insolvence nejsou dostatečně harmonizované, aby vyloučily segregované účty z výpočtu pro zprávu aktiv pokud chceme zajistit rovnocené uplatňování na vnitřním trhu. Chci na závěr poděkovat zpravodaji a těším se na schůzku stínových zpravodajů. Děkuji mnohokrát za EKR. Budete hovořit eh, jménem pana Lukeho, pana Stabaty, prosím. Eh, takže kolega se omlouvá, já tedy přečtu jeho připomínky návrh legislativy a pozměňovací návrhy od stínových zpravodajů ukazují, že zde máme poměrně velkou zhodu, co se týče cílů eh, tohoto legislativního procesu. Investiční firmy by měly vlastně eh, mít pouze stejnou formu eh, regulací v případě, kdy to má systémový význam. Žádné in, žádná investiční firma a větší investiční firma bez in, strukturní relevance by měla být takto tedy eh, respektive měly by být regulovány tak, aby to odpovídalo rizikům. Zde ještě máme eh, rozdílné pohledy na detaily, co to znamená eh, proporcionalitu, nakolik tedy bychom měli zacházet do hloubky v těch návrzích a o tom se ještě stínovi zpravodajové musí pobavit. Musíme se pobavit třeba o tom, nakolik Eh, je dobré předkládat tedy legislativu pro podniky, které nemají systémový význam, nakolik by to naopak mohlo způsobit eh, nějaké problémy v případě, eh, kdy také dojde k nesolventnosti těchto firm. A měli bychom se zamyslet i nad tím, jaké jsou hranice mezi systémově významným firmám a nesystémovým firmám. Potom Máme třídu těch malých eh, firm, jak se tedy definuje malé a zdá tady vlastně máme třeba nějaké bariéry vstupu na trh, eh, protože pokud vlastně je jakákoliv aktivita zakázána některým těm firmám. A Musíme také přes, přeskoumat, zda ten navrhovaný eh, zákon eh, opravdu je mm, zdůvodnitelný tedy před předjímáním, předcházením rizik, a nebo naopak tady je eh, problémové, tedy to vytváří problémy, co se týče konkurenceschopnosti bank a ty služby těchto těch investičních firm, firm samozřejmě musí být předkládány um, férově a transparentně. Eh, tady určitě eh, musíme také eh, se zabývat riziky a předcházení rizikům a také snižování, snižováním riziků, rizik. A já si myslím, že stíňové zpravodajové i zpravodaj se shodnou na těchto základních otázkách a těšíme se zase na další setkání. Děkuji. Děkuji. Doufám, že pan Luke přejde na zasedání stínových zpravodajů za liberály. Pan Torvalds, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. A zároveň zpravodaji. Mohli bychom vlastně začít s návrhem komise. Pokud se podíváte na ten návrh, tak to ukazuje, že oni si vzali k srdci všechna doporučení EBA a to v kostce ukazuje, kde musíme udělat nějakou práci. Pokud bychom se na to dívali z pohledu EBA, tak bychom mohli říci, ano, řeší peníze na trhu, a když to nejsou banky, tak eh, obchodují jako banky, takže by měly být regulovány jako banky. ale tento parlament má trochu jiný přístup k problému. My vidíme, že to nejsou banky a že by tedy neměly být regulovány jako banky. A to eh, vyvolává pro nás zajímavé otázky. Když se podívám na návrh zprávy pana Ferbera, dalo by se říci, že eh, se ubírá správným směrem což je pozitivní vzhledem k tomu, že pochází z Bavorska, zvláště v těchto dnech. Já jsem Bavořan jenom od té doby, co z nás Bavořany udělal Napoleon. Říkal jste barbar nebo Bavořan? Ne, neříkal jsem barbar. Takže hlavní otázkou je, co už zmiňoval Markus, jak rozdělíme ty jednotlivé skupiny podle těch hraničních hodnot. kde ty firmy mohou přecházet z jedné kategorie do jiné. A tím se potom vracíme k těm klíčovým faktorům. Já jsem si vyslechl eh, různé kritiky a asi bych byl spíše na stejné vlně jako zpravodaj, ale nezacházel bych tak daleko. Musíme se rozhodnout eh, o klíčových faktorech pro záruky, pro poziční rizika a podobně. A když se nám toto podaří vyřešit, tak určitě uděláme eh, krok ku předu a najdeme text zprávy, který bude přijatelný pro celý parlament a snad tedy i pro zbytek institucí. Eh, takže se těším na eh, první naše setkání ve Štrasburku a uvidíme, jak daleko se nám podaří zajít. Děkuji, Nilsi. A za zelené má slovo Sven Gigold. Děkuji, pane předsedo. Jak jste viděl v našich pozměňovacích návrzích, nejsme příliš vzdáleni eh, obecné linii eh, komise a zpravodaje, ale máme některá konkrétní témata, která bychom chtěli vyřešit. U Eh, této otázky zaznamenáváme eh, stále větší eh, úlohu některých velkých správců aktiv, především těch, kteří spravují aktiva ve výši větší než 100 miliard. BlackRock, State Street a další. Oni mají vliv na naše hospodářství, protože drží velký podíl na celkovém množství eh, akcí eh, mnoha velkých firm, nejenom v, Německa, v Německu, ale i v dalších státech. To není zakázáno, ale měli bychom mít nějaká konkrétní pravidla pro transparentnost, aby veřejnost mohla mít větší vliv a také pohled na to, co tito aktéři chtějí eh, tam, kde investují a víme, že odbory, občanská společnost, dělovací prostředky o to mají veliký zájem a myslím si, že by to mělo být součástí toho balíčku, kde bychom řekli, máme větší eh, povinnosti pro ty velmi velké firmy a přiměřenější pravidla pro ty menší. A souhlasíme se socialisty, že po návrhu komise bychom se měli podívat na ESG G a e, zveřejnění informací a také máme otázky týkající se zdanění a variabilní odměny. Já jsem si vyslechl vaše e, argumenty, pane předsedající a pane zpravodaji, ale chci říci, že důvod, proč máme tato pravidla pro odměňování, a tady bych chtěl zareagovat na tom, co říkal pan Starbat jménem pana Lukeho, to není dáno jenom tím, že je tady problém pro systémové instituce. Je tady určitá kultura v uvozovkách v tom finančním průmyslu, která je potenciální hrozbou pro finanční stabilitu. A to je kultura krátkodobé, krátkodobých procyklických pravidel odměňování. A tady to není otázkou velkých a malých firm. Mnohé malé firmy tato pravidla tak jako tak nemají, ale pokud jde o pravidla pro transparentnost eh, u eh, variabilního odměňování, tak je podle mě pochybné vyloučit z toho menší aktéry, protože se jedná o kulturu v eh, oblasti finančních služeb, kterou bychom chtěli změnit tak, aby to bylo z dlouhodobého hlediska udržitelnější. A myslím si, že daňová pravidla nejsou tím správným základem pro proporcionalitu. My bychom chtěli mnohem harmonizovanější přístup a ty firmy, které mají problémy se zprávami podle jednotlivých zemí, to nejsou eh, tím, ty malé firmy, protože ty obvykle mají jedno sídlo, jednu provozovnu a nema, nemají eh, eh, vlastně tento problém s tím, že by měli různý zisk v různých zemích. To znamená, že ty zprávy pro jednotlivé země by měly zajistit spravedlivější soutěž i vůči těm podnikům, které jsou eh, lokálně omezené a ve vztahu k těm, které mají nadnárodní aspekt. Myslím si, že toto není právě místo pro proporcionalitu, ale jsme připraveni o tom diskutovat také. Vítáme návrhy na posílení eh, genderového rozměru. Eh, neměli jsme eh, žádný pozměňovací návrh k, k tomu koeficientu K, ale jsme připraveni přijmout opatření, která by zabránila arbitráži. Pak tady byly pozměňovací návrhy pana Langena, tak aby se posílil vliv ESMA spíše než EBA a také jsme nakloněni tomu, že by se zvážila ta hranice 30 miliard a že bychom se pokusili eh, to lépe definovat. Myslím, že to je asi z naší strany vše a vítáme i snahu najít kompromis a těšíme se na zasedání stínových zpravodajů. Děkuji. Za Gué Miguela, prosím. Děkuji. Tento návrh je součástí eh, Unie pro kapitálový trh a eh, jde o to, abychom poskytli kapitálovým trhům větší roli ve financování společností. Jde tedy o to, abychom dohnali praktiky, které už eh, fungují v USA. Zopakuji otázku, která už zde zazněla při slyšení s generálním tajemníkem OECD. Proč společnosti nevyužívají eh, tento typ financování? Zdá se, jako kdyby o to vůbec neměli zájem. Možná se tady snažíme jim vnutit něco, co není populární. Možná tam jsou důvody, proč to není populární. Možná investoři by měli odpovídat na tuto otázku. Je zde prostě určitá míra skepticismu vůči tomuto projektu. A tak si říkám, jestli vůbec je teď vhodná doba pro to, abychom se snažili těmto společnostem usnadnit život. Protože o to se tento eh, návrh snaží. Pokud je, existuje systémové riziko, tak samozřejmě hovoříme o penězích daň, daňových poplatníků. To je logické. Tady bez pochyby hovoříme o penězích daňových poplatníků dříve nebo později. Budou oni tedy <laughs> dorovnávat tohle systémové riziko pokud dojde k nějakým plošným ztrátám, tak budou muset eh, pro zabránění krize vstoupit eh, do hry veřejné finance. A pak máme ještě další dva aspekty, které jsou důležité. Odměny, to je velmi sensitivní téma a tady tedy musí být způsob, jak zabránit tedy tomu eh, zbytečně rizikovému přístupu. Dosáhli jsme malého pokroku a nechceme ji pokrok, podkopat, co se týče například podávání zpráv o jednotlivých zemích a tak dále. Děkuji. Děkuji. Za EFDD se nikdo nehlásí, ani zde nejsou kolegové z ENF. Takže catch the eye. Ann Sanders si požádala o slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já přicházím z jiné diskuse, takže jsem eh, bohužel tady nemohla být eh, po celou dobu. Ale ráda bych okomentovala dvě témata. Samozřejmě zaprvé děkuji zpravodaji za odvedenou práci. A nyní chci hovořit o vymezení tedy těch tříd 1 a tříd 2 třídy 2. Eh, takže ta jednička eh, podle Evropské komise je poměrně úzce vymezená <clears throat> a A proto firmy, které mají aktivity podobné jako banky, by mohly eh, spadnout do této kategorie. 30 miliard obratu, to si myslím, že moc. Takže tady by vlastně měli lehčí obezřetností režimy, když mohou mít rizika velmi podobná bankám. Takže nad tím bychom se měli zamyslet. Možná bychom měli snížit ten práh. Druhá otázka se týká té rovnocenosti, té ekvivalence a fyzické přítomnosti, tedy prostřednictvím nějaké pobočky nebo ceřiné společnosti. A e, naší prioritou by tedy mělo být, že budeme mít férovou e, hospodářskou soutěž a že finanční trhy zůstanou tedy e, robustní, že máme evropská pravidla, která jsou dodržována. A určitě bychom neměli očekávat, že finanční orgány ve třetích zemích odvedou veškerou práci. Nejlepší způsob je tedy eh, přímý dohled ESMY nad těmito eh, firmami ze třetích zemí. Já se těším na další spolupráci. Děkuji. Děkuji. Nikdo další už se nehlásí. Komise? Přeje se něco říci? Není tomu tak? Dnes ne. Takže věříte na, eh, tomu, že jsme moudří a tak to k tomu přistoupit. Takže já zase předám slovo zpravodaj, který bude hovořit svou mateřštinou, takže mnohokrát děkuji za konstruktivní eh, připomínky. Já si myslím, že to zvládneme, abychom naplnili i ambiciozní harmonogram, který jsme si stanovili, tak aby tento balíček, jak to nařízení, tak směrnice, stihli ještě v tomto Eh, volebním období. Tady samozřejmě, pokud říkám stihli, tak to myslím projednat tedy s radou a s komisí. Jedna věc mě překvapila u těch pozměňovacích návrhů a je to zajímavé, že jedna vláda, která zde nemá ani jednoho poslance v Evropském parlamentu, nalezne tolik eh, podpory v různých frakcích že e, za ní tady hovoří různí e, poslanci. Takže my se na to samozřejmě podíváme velmi konkrétně. Já jsem hovořil i s dohledovou agenturou e, této země, o které teď hovořím, a přesto se musíme zabývat tou otázkou, co je banka a co je investiční firma, co je rozdíl mezi bankovními aktivitami k tomu se ještě dostaneme dnes odpoledne v rámci eh, přeskumu CRD eh, CRR, až budeme hlasovat a co se s tím tedy dělá. A zda je moudré to přenášet na investiční firmy. Eh, tady je celá řada firm, které byly jmenovány i jmenovitě, které leží v kategorii 1, eh, takže vlastně v tom režimu CR, CRD budou i nadále tedy do toho spadat. Mm, o tom se zase musíme ještě dále bavit, protože nadchází otázka eh, těch prahových hodnot. Ehm, musíme si tady klást otázku, jaká je zde motivace. Mm, já už jsem si vytvořil svůj názor, ale k tomu se ještě vrátíme v diskusi k tomuto konkrétnímu tématu. A potom je třetí otázka, jaká jsou rizika a kdo je nese, kdo za ně zaplatí. Jsou to tedy systémově relevantní banky, které mm, využili tedy hodně, mm, nebo věnovali hodně práce na to, aby tam vlastně byla nějaká e, e, mm, hierarchie e, těch, kteří to potom budou platit, ale zatím jsem nikdy neslyšel, že by to byly vyloženě daňoví poplatníci. To je určitě otázka, o které se musíme bavit. Tady mají tady hierarchii věřitelů a jestli je to systémové riziko, které, za které ručí ve finále daňový poplatník, anebo Zda to je prostě jako normální firma, která když zkrachuje, tak je to samozřejmě smutné a bolestné a i pro ty, kteří do té firmy investovali, ale eh, není to riziko, které potom budou kryt daňoví poplatníci. A zase tady z toho vyplývají různé eh, důsledky, Opět eh, povinnosti zveřejňování informací, transparentnosti, eh, nákladů, eh, pokud tedy nějaký asset manager dělá nějakou strategii vkladů pro své klienty, jak to já považuji za legitimní a on také částečně za to ručí, když klienti potom od něj odejdou nebo je opustí a No tak já si myslím, že tady máme mnohem více tržní transparentnosti, než eh, bychom si vlastně regulačně uměli my představit, ale určitě tedy se k tomu ještě v té diskusi vrátíme. Takže já se na ní každopádně těším a eh, doufám, že to eh, proběhne v konstruktivní atmosféře se stínovými zpravodaji a že nalezneme dobrý kompromisní text, který vám potom předložíme a který doufám získá i vaši podporu. Já vás mohu ujistit o tom, že proto udělám maximum. Teď se nám tady podařilo dokončit tento bod. Děkuji vám všem mnohokrát a nyní dokonce máme čtyři minutky předtím, než začneme slyšení. Eh, naši panelisté jsou už zde. Pardon, ještě harmonogram, pokud to bude potřeba, ale Lhuta pro předkládání pozměňovací návrhů jsme, tu jsme odložili na vaše požadavky, respektive na požadavky jedné skupiny, takže hlasování v Ekonu předpokládáme 24. září, pokud to stihneme v tom vyjednávacím týmu, jinak možná trošku později. Ale chceme určitě hlasovat do konce roku, tak aby se to synchronizovalo s procedurami na radě, tak aby taky samozřejmě ty trialogy proběhly co nejdříve, snad aby začaly ještě za um, rakouského předsednictví, ale nejpozději za rumunského předsednictví. Takže děkuji. Uděláme si krátkou přestávku. Pan předseda se snad vrátí. Tak začneme v 11. Děkuji. Tři minuty. Um,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 So, dear colleagues, after checked and uh, our chair is still in... Dobrý den, kolegové. Pan předseda stále ještě hovoří s jedním z našich hostů. Já se však domnívám, že bychom se měli držet časového plánu, protože záležitost je nesmírně signifikantní, totiž eh, neřádné, neřádná prodej, uh, Eh, finančních produktů, nenáležitý prodej, jsme streamování, celý svět náš sleduje. Připomínám, jedná se o informace, které nyní obdržíme od zainteresovaných stran i odborníků. Jde o údajný nenáležitý prodej finančních produktů a pojišťovnických produktů, k nímž v nedávných letech dochází. Dostali jsme, eh, co by parlament, celou řadu peticí z různých členských států, což nás motivovalo k tomuto slyšení. Bylo rozhodnuto, že naše eh, oddělení pro politiky vypracuje studie a analýzy ty byly minulý týden na webových stránkách Ekonu zveřejněny tak aby byly přístupné před slyšením. A nyní rádi uslyšíme od panelistů příslušné informace. Rádi bychom lépe pochopili, jakou úlohu sehrává celoevropská eh, legislativa, konkrétně MIFID, dvě MIFIR, IDD a IFMD a UCITS. Nejdříve tedy se obracím na naše panelisty. Každý z nich bude mít maximálně pět minut. Doufám, že i vy s tím počítáte. Na pár úvodních připomínek a po prezentaci bude čas na otázky a odpovědi. Poslanci budou mít dvě minutky na otázku, odborníci tři minuty na odpověď. Flavio Bonjovanni, to je šéf pro úřadu v italské výboru pro výměnu informací ve finančních věcech eh, Timothy Shakespeare, odborník na finanční inovace v oddělení pro ochranu eh, spotřebitelů v EOPě, pak Jela Benner Heinacher, předseda Better Finance, no a E, samozřejmě i Tilman Luder z Evropské komise a pan Robert Ofele, na něho ještě čekáme. To je předseda mm, francouzského úřadu pro dohled nad finančními trhy. Ten právě vyjednává s e, kolegou Gualtierim, ten určitě tedy přijde. Změníme tedy pořadí a já se obracím na e, pana Bonžovanyho, aby e, začal a pak ostatní. Děkuji tedy za to, že jste přijal naše pozvání a máte slovo. If you press the micro button, then we will have... To... Great. Buongiorno, signor Dobrý den, vážený pane předsedající, vážení poslanci a poslankyně. Chtěl bych nejprve poděkovat za to, že koncop, kterou se zastupuji, může přispět do diskuse o nenáležitém prodeji finančních produktů v tomto důležitém, v této důležité instituci. Vzhledem k tomu, že máme omezené zdroje, a je velké množství těch, kteří podléhají dozoru, tak každý dozorčí orgán si musí stanovit priority a objektivně a strukturovaně plánovat ty dohledové aktivity. Eh, konkrétní iniciativy a volba jejich typologie vychází z hodnocení rizik. To znamená, že dohled nad zprostředkovateli znamená v koncop následující. Eh, s frekvencí nižší než jeden rok a u všech schválených bank provádíme kvantitativní analýzy pomocí výpočtu ukazatelů, které by měly včas ukázat případné anomálie. Dále máme průběžný dohled nad bankami, které pokrývají více než 80 tuzemského trhu v poskytování investičních služeb. Tyto banky také podléhají kvalitativnímu a kvantitativnímu hodnocení a na základě toho děláme eh, výroční klasifikaci bank podle stupně rizika, že se nedodrží eh, disciplínu. Na základě výsledku analýz potom plánujeme eh, různé Eh, inspekce, informační dohled eh, a také případné vymáhání a sankce. Tento model pozitivně vyhodnotili mezinárodní organizace jako eh, Mezinárodní měnový fond a ESMA. Podle názoru Konsop nenáležitý prodej v Itálii fungoval především formou takzvaného self-placementu akcí a, akcí a bankovních obligací. Eh, institut eh, vedl několik analýz eh, tohoto nenáležitého prodoje prováděli jsme analýzu rizika vyplývající ze self-placementu se zaměřením na maloobchodní eh, retailové klienty. Na, eh, v návaznosti na provádění BRRD byly prováděna vyšetřování konkrétních bank, kde je poměrně vysoký eh, stupeň nástrojů, takzvaných bail-enable nástrojů v portfoliu retailových klientů. A potom jsme také dělali analýzy vnitřní kontroly u zprostředkovatelů, kteří používají model smluvních zástupců. Také jsme dělali eh, eh, mnoho kontrol přímo na místě. Kromě nápravných opatření jsme také někdy eh, uložili správní sankce pro porušení disciplíny u investičních služeb, k nímž došlo v období 2011 až 2015. Také jsme někdy podali oznámení orgánům činným v trestném řízení ta vyšetřování ukázala, že existuje konflikt zájmů, který není nahlášen, a to především eh, v souvislosti s nároky na financování a kapitalizaci v mm, souvislosti s obezřetnostními požadavky. Eh, to vše bylo ještě zhoršeno eh, postupy, které slouží k obcházení disciplíny MIFID, která je dodržována jenom zdánlivě. Eh, dochází třeba k propojování nabídky investičních a finančních produktů. V roce 2017 koncop uložila sankci 15 zprostředkovatelům, pokud jde o vedoucí pracovníků firm těch bylo 282 a celkově jsme uložili eh, správní a eh, finanční sankce ve výši 11,8 milionů eur. V oblasti eh, vymáhání práva jsme také zveřejnili sdělení týkající se omezení rizika mis-sellingu Zejména v souvislosti s MIFIDem jsme zdůraznili, že zprostředkovatele musí mít posílená preventivní opatření v případě distribuce eh, nelikvidních nebo složitých finančních eh, produktů eh, retailovým klientům. To se týká třeba podřízených dluhopisů. Dále jsme specifikovali informace, které musí dostávat retailoví klienti o vlastnostech produktů, Dále jsme uvedli eh, osvědčené postupy, které zprostředkovatelé by měli používat v případě eh, monitorování smluvních zástupců a také jsme doporučili používání vlastně Eh, efektivních opatření na posílení transparentnosti těch nabízených finančních nástrojů. Iniciativy na vymáhání práva a soft law eh, přispěly k podstatnému snížení domácích bankovních eh, dluhopisů držených retailovými zákazníky bankovní dluhopisy, které má retailová klientela a které pocházejí ze stejné banky jako ta, která jim je prodala, nebo z, eh, jedná se tedy potom o ten self-placement, se snížily z 320,4 miliard eur tedy zhruba 29,4 celkového objemu finančních nástrojů v držení retailové klientely v roce 2011 na 95,6 miliard eur, což odpovídá zhruba 9,94 celkového objemu finančních nástrojů ve vlastnictví retailových klientů eh, v září 2017. Jakožto další podporu pro retailové eh, střadatele od 9. ledna 2017 máme zřízen eh, arbit arbitra pro finanční spory, což je alternativní nástroj pro řešení sporů. Tento, eh, tato arbitráž nebo rozhodce v prvních 17 měsících své činnosti vyřešil mnoho případů nenáležitého prodeje. Celkem se na něj obrátilo 2542 lidí, bylo přijato 625 rozhodnutí a z toho více než 60 ve prospěch středatelů. Děkuji za pozornost. Thank you very much to Mr. Bon Giovanni. Děkuji panu Bon Giovannimu. Jelikož kolega Ferber už všechny přivítal, nebudu jej opakovat. A předám slovo Robertovi Ofele. Merci, monsieur le... Děkuji vám, pane předsedo. Vážení poslanci, boj proti nenáležitému prodeji eh, finančních produktů. To je jedna z hlavních činností, dozorčích eh, činností a platí to i ve Francii. My proto používáme tedy zbraně, které nám dávají francouzské předpisy a také, které nám dávají evropské předpisy, ale zároveň se snažíme hodně zapůsobit na vzdělanost těch střadatelů a také eh, profesionálů v oboru. A dnes dopoledne bych chtěl říct několik jednoduchých hlavních věcí, které vycházejí z naší francouzské zkušenosti. Za prvé, právní předpisy eh, se výrazně rozšířily a můžeme skutečně díky nim eh, bojovat proti nenáležitému prodeji, ale stále ještě tam jsou určitá prázdná místa, která je třeba zaplnit. A zároveň ale je třeba dávat pozor, aby ty právní předpisy nebyly příliš eh, široké, aby, protože to by bylo kontraproduktivní. A druhá důležitá věc, vzdělání vzdělávání osvěta, to je nezbytný doplněk jakýchkoliv právních předpisů. V Evropě došlo tedy k posílení regulace, ale zůstávají tam ta právní místa a jak říkám, musíme odolat pokušení dělat příliš mnoho. Právní předpisy v Evropě dobře známe, je to MIF 2 a PRIPS. Tyto předpisy posílily rámec, který se týká prodeje produktů došlo k posílení eh, pravidel, pokud jde o znalost zákazníka velký pokrok v rámci MIFID 2, kdy se eh, před jakýmkoliv poradenstvím zákazníkovi více přihlíží eh, k jeho investičním cílům, k jeho finanční situaci, k jeho zkušenostem a k jeho schopnosti pochopit eh, rizika související s navrhovanými produkty. Dále se posílily povinnosti týkající se znalosti produktu a zaměření na klienty, potom dokumentace, která ukáže soulad mezi potřebami zákazníka a mezi eh, těmi produkty. Dále se posílejí, eh, posílili eh, nároky na popis produktů v balíčku, byl zřízen normalizovaný KID, tedy klíčový informační dokument, Posílili se požadavky na transparentnost nákladů a případné konflikty zájmu. Ale zároveň tady je snaha dělat příliš mnoho, což by bylo kontrolní produktivní a to vy, vyplývá z našich rozhovorů se zúčastněnými stranami. Například dotazníky pro poznání zákazníka jsou někdy mm, vnímány jako příliš dlouhé, e, otravné, příliš detailní, třeba jaká mají aktiva u jiných zprostředkovatelů a někdy tam jsou nerelevantní dotazy, třeba pokud jde o sebehodnocení a to tedy e, odrazuje zákazníky. Dále, škála výrobku PRIPS je někdy um, vnímána jako příliš široká a některé emitenty, které jsou docela standard, eh, mají docela standardní hm, cené papíry, to odrazuje a ty eh, dokumenty KID někdy poskytují nepřiměřené informace, zvláště u krátkodobých produktů, anebo v případě, když se vychází z nedávných výkonů, eh, z nedávné výkonnosti, která není reprezentativní z hlediska budoucí výkonnosti. Dále také Někteří eh, emitenti tedy tím jsou odrazeny. A třetí důležitý prvek, že sítě jsou pobízeny k tomu, aby eh, na základě této regulativy poskytovali eh, doporučení jenom omezeného počtu produktů a aby omezili rizikové produkty a tím potom vlastně omezí svá vlastní rizika jakožto zprostředkovatelů. A to všechno není dobré pro financování ekonomiky. Asi by bylo třeba trochu Eh, uvolnit úrovně 1 a 2 regulace a nechat větší manevrovací prostor na úrovni 3 eh, a ten přístup měl být homogenější v Unii. Dál by se měla podporovat diverzifikace portfolií, to znamená, měl by to být přístup založený na portfoliu spíše než produktový přístup. Eh, pak tady ale jsou oblasti rizikové, rizikového prodeje, které nejsou úplně pokryté eh, stávajícími pravidly. Eh, některá zmíním. Například pravomoci, které má ESMA a národní orgány v oblasti zákazu prodeje některých finančních produktů s příliš velkým rizikem, jsou silnou zbraní. Eh, ESMA Eh, takto eh, se zaměřuje na některé binární obce a na CFD. Ale eh, ten zákaz, který může ESMA dát, je dočasný, což znamená riziko nekonzistentnosti mezi zeměmi u produktů, které jsou prodávány i přes hranice prostřednictvím různých platform. Navíc tento zákaz z definice věci se týká pouze finančních produktů, ale přitom prodej některých jiných produktů, třeba komodit, eh, které se blíží finančním produktům, tím nejsou pokryty. To se týká například eh, investic do diamantů nebo investic do kryptoaktiv volné poskytování služeb eh, neprobíhá v dostatečné spolupráci s hostitelskou zemí. Máme totiž platformy, které jsou umístěné v jedné země, zemi Unie, ale prodávají téměř všechny své produkty v jiných zemích a to není dostatečně řešeno. Eh, úřad toho, eh, té země původu nemá motivaci pro zasáhnout a úřad té země, kde se obchoduje s těmi produkty, zase nemá možnost, jak zasáhnout. Iniciativy v této oblasti dělá eh, společný výbor evropských dozorčích orgánů a je třeba je tomuto podpořit. Konečně prodej ehm, produktů bankami svým zákazníkům na základě Týlak a MREL musí být předmětem specifických ustanovení nad rámec toho, co je v MIF 2. Doufáme, že současná revize BRRD eh, to nějak eh, umožní vyřešit. A druhý důležitý aspekt to je ta eh, osvěta, vzdělávání Eh, jak profesionálů, tak jednotlivcům. To se dělá především na národní úrovni, ale musí tady být určitá evropská konzistentnost. Pokud jde o profesionály, tam je třeba zajistit eh, kontrolu eh, a sledování prodeje, aby se poukázalo na dobré postupy a aby se vymítily špatné postupy. Proto musíme zajistit ex post kontrolu, než kvůli ex ante jejich způsobu prodeje musíme, eh, dozor, aby dozorčí orgány eh, oznamovaly své priority, musíme provádět tematické kontroly přímo na místě, aby se vyhodnotil eh, vhodnost poskytovaných konzultací a především, že se respektují požadavky MIF 2 musíme provádět také eh, eh, namátkové překvapivé kontroly předem nehlášené, musíme zveřejňovat po naučení z těchto kontrol, musíme uštědřovat sankce za nevhodné postupy a také eh, zveřejňovat tyto sankce. Pokud jde o jednotlivce na rámec sdělení, která dáváme na internetové stránky, tam jsou třeba různé černé seznamy, musíme používat i další média, jako je televize, rádio, Facebook, Google, Twitter, všechny tyto kanály musíme pro informace využívat, musíme používat sociální sítě, abychom reagovali na nevhodné pobídky a musíme také eh, vytvářet specifická střednědobá opatření ve prospěch mladých lidí, třeba ve srovnání s ministerstvem školství nebo s centrální bankou. Musíme eh, také dělat eh, akce na podporu zaměstnaneckých úspor ve spolupráci s Ministerstvem práce tak, abychom těm střadatelům vysvětlovali, jaká existují rizika a výhody ve spojení s těmito investicemi. Takže to bylo pár věcí, které jsem chtěla říct si úvodem. Děkuji. Thank you very much. Já vám velice děkuji rovněž a nyní dávám slovo Jelo Benner Heinacher. Paní předsedající Peter Feines. Děkuji, vážení poslanci Evropského parlamentu. V první řadě vám děkuji za pozvání, abych se mohla vyjádřit k um, nenáležitému prodeji finančních produktů, což je hlavní záležitost, již jsem Better Finance, tedy má organizace, zabývá. Před necelým rokem jsme provedli studii týkající se miscellingu, Pokud by si někdo přál seznámit se s podrobnostmi, máme sebou. My se přeze všechno domníváme, že se jedná o záležitost, která stále pokračuje a není v pořádku. Dám vám příklady, kde byli investoři ponecháni na holičkách. PRIPS KID, současná mm, zpřístupněné informace v rámci PRIPS, zejména ve vztahu k výkonnosti a nákladům, jsou zavádějící a matoucí pro investory. Už v minulosti naše organizace kritizovala tuto situaci a varovala před velice negativními dopady právě vylučování relativních minulých výkonů v dokumentu KID ve smyslu, jak předvídat budoucí výsledky. V současné době vůbec nemůže investor se dozvědět, zda eh, fond plnil své cíle, zda dosahoval nějakých výnosů a my bychom rádi požádali, aby se v PRIPSu nejmenším objevila shoda a komplejance z MIFID 2, což by v praxi znamenalo, že eh, jakékoliv výhledy do budoucna musí být doprovázeny podklady a zároveň i sdělením, že minulé výsledky nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích eh, výnosů. Eh, kromě pozměnění PRIPS rádi bychom znovu zavedli relativní minulé výkony. Zatím si investoři nemají možnost porovnávat náklady produktů mezi sebou, což jim neumožní porovnávat vstupní i výstupní náklady. Právě naopak stále častěji se nám objevují eh, záporné náklady na transakci, které eh, nejsou v KIDu a proto se domníváme, že původní cíl Eh, dokumentu KID, totiž dosáhnout rovného postavení, není naplňován. Proto žádáme přeskum nařízení PRIPS a i prodloužení o tři roky justice hm, fondů. Druhý příklad KID u Jucitu. Právě nedávno jsme zveřejnili naši novou analýzu, která poukazuje na to, že při nejmenším 30 aktivně řízených eh, fondů USIC nenaplňují eh, ty požadavky KID, jak jsou popsány v unijních pravidlech, což znamená, že přesto ty fondy podle práva. Mají povinnost eh, zveřejňovat informace o svých eh, porov, porovnatelných ukazatelích. Oni to jednoduše nedělají a soukromí investoři jsou tedy zaváděni a mateni. Situace eh, působí o to větší obavy protože naše organizace už na to ESMO upozornila v roce 2017. Když vezmeme v potaz, že většina těch fondů jsou, se nachází či má své sídlo v Lucembursku a Irsku, čili ve dvou státech, musí se zvýšit úroveň konvergence. Takovéto příklady nedostatků poukazují na to, že je potřeba zásadně zlepšit eh, vynucování i dohled nad dodržováním unijních pravidel, jak po soukromé, tak i po veřejné stránce. Mm, Pak máme reformu ESA, tam se jedná o rozsah působnosti, zprávu eh, a efektivní dohled a prosazování pravidel. My už jsme připravili celou sadu eh, takových změn navrhovaných. Já se zmíním pouze o některých, například posílení ochrany investora či spotřebitele tak, že všechny národní dozorčí orgány budou mít mezi svými statutárními cíly ochranu investora a spotřebitele. Posílení zprávy, zejména nezávislosti um, e, orgánu dozorčího ESA, abychom měli skutečnou rovnováhu mezi e, finančním odvětvím na jedné straně a odborníky retailové sféry na straně druhé. A dále vyvážené zastoupení jak odvětví, tak i představitelů investorů či eh, spotřebitelů v těch skupinách zainteresovaných stran. Bohužel individuální akcionáři stále ještě přicházejí zkrátka. Hm, rovněž systémy kompenzace, které se týkají i individuálních investorů, tak proč tedy nezvýšit důvěru ve finanční trhy tím, že budou mít tito individuální investoři i své mm, e, představitele. Já pocházím z Německa a tam jsme měli mnoho případů, zejména KAO, tedy investory, kteří vysloveně byli uvedení v omyl a to i pro mě je takovým varovným signálem. Je třeba situaci napravit v celé v Evropě. Já si obtížně dokážu představit, jak se nám podaří znovu získat důvěru investorů a dostat jejich peníze na evropské kapitálové trhy, pokud nebudeme mít ten správně nastavený systém dohledu i napravování jakýchkoliv eh, neřádných postupů. Děkuji a dalším řečníkem je představitel IOPy, tedy Timothy Shakespeare. Vážení poslanci, dámy a pánové, chci všem poděkovat za příležitost se vyjádřit a uvést i eh, stanovisko našeho odvětví, tedy pojištění a důchodové připojištění. Máme tam miliony aktiv, kterými se hospodaří, což je významná část evropského trhu s těmito produkty. Pár zásadních záležitostí. Nenáležitý prodej bude vždy výzvou, ale je třeba s tím něco dělat. A za druhé, eh, regulace bude mít význam, ale změna kultury obchodování je rovněž významná. A za třetí, musíme mít praktický způsob, jak lépe zacházet s dohledem a kontrolou. Tedy nenáležitý prodej je pro něj mnoho důvodů a žádná univerzální řešení. Vypíchnu pár příkladů. Za prvé, spotřebitele stále ještě obtížně chápou finanční produkty a služby a nestačí je pouze vzdělávat. Můj závěr zní, eh, počítat s chováním spotřebitelů při jakékoliv právní úpravě a eh, pokoušet to zabudovat do chytřejších postupů. Pak pobídky při eh, nenáležité prodeji přece jen jsou nevždy nastaveny správně. Máme tam zejména střed zájmu, produkty jsou spíše prodávány než kupovány a bude tomu tak i nadále. Za třetí, složitost produktů. To je neustálý problém. Například eh, vztah mezi bezpečnou lokací eh, peněz a mm, výnosy není vůbec žádná omluva za špatnou, špatné kampaně, prodávání něčeho nepotřebného, skandály nemusí být eh, přítomný, nemusí nás doprovázet ono jiné nastavení pobídek, lepší transparentnost, důslednější vládní kontrola, to vše může odbourat při nejmenším část nenáležitého prodeje. Bude to ale trvat a můžeme doufat, že se situace bude eh, zlepšovat. Kompliance eh, formou ehm, plnění nějakých formálních podmínek ne vždy stačí. Jde o to, aby zákazníci v celém hodnotovém řetězci byli bráni v podaz. MIFID je krokem správným směrem, máme jiná očekávání, jinak se bude zacházet se střetem zájmu a jinak se chápe i jednání v nejlepším zájmu zákazníka. Což ale znamená nové úkoly pro dohled. My, co by EOPA, pracujeme jak s principy, tak s praktikou praxí. Snažíme se tu kulturu nastavit tak, aby vybízela ke správnému chování a odrazovala od nesprávného. Další bod přesun od právní úpravy k dozoru se musí posílit. Podle nás dozor až tak nefunguje, například řešení chování na trhu či nesprávného chování není dost postihováno. My se snažíme na to neustále upozorňovat a v Dubnu jsme měli, zavedli novou strategii na dohled nad kodexy chování či nad způsoby chování na trhu. Systematicky se snažíme vše monitorovat, budujeme kapacity pro obchodní model a analýzu produktu z pohledu chování. Máme i plán návštěv členských zemí a i v našich praktických příručkách budou kapitoly k tomuto tématu a máme i spolupráci formou platform, která umožní i v přeshraničních otázkách zabývat se otázkou eh, kodexu chování a postupu a doufáme, že tím dosáhneme pokroku. A na závěr finanční inovace. Mnoho trhů i Eh, dohledových orgánů hovoří o tom, že tam musíme zásadně zavést strukturální změnu, například eh, u penzijních produktů, abychom mm, měli na jedné straně možnost inovací, ale eh, nenáležitý prodej by nás neměl překvapovat. To je příklad, jak můžeme působit i preventivně, proaktivně a jak na tom záleží, nikoli pouze v oblasti nenáležitého prodeje v minulosti, ale i do budoucna. Já vám děkuji. A jako poslední Tilman Luder, předseda jednotky pro trhy s cenými papíry Evropská komise. Uh, thank you very much, honorable members of uh, parliament. Uh, děkuji. Vážení účastníci slyšení, vážení poslanci Evropského parlamentu, děkuji, že i Evropské komisi bylo umožněno se vyjádřit. Ono je obtížné um, něco říct po panu Shakespeare, který tak výstižně popsal to, co se děje Omlouvám se tedy, pokud vám vás zklamu, ale já mám rovněž tři body. Nejdříve popíši, jak se MIFID 2 liší od MIFID 1, protože většina skandálu, která je zmíněna v tom skvělém, v té skvělé zprávě, se týká období 2008 2012, tedy před vstupem v platnost MIFIDu 2 a nových pravidel já tedy eh, nejdříve popíši, čím přispívá MIFID 2 z pohledu regulatorního. Posléze se samozřejmě musím vyjádřit eh, k těm mezerám v regulačním rámci a uzavřu politickým přehledem, podobně jako už to učinil Timothy, jak se může provádět mm, ta sada nových pravidel a jak by se to mělo projevit při samotné prodeji těch produktů. Tedy MIFID 2. On vylepšil situaci v některých situacích, které vedly k nenáležité prodeji. Například povinnost eh, informovat eh, byla rozšířena mm, díky a k tomu přeneseném pravomoci. Před lednem 2018 bylo jinak. Nyní už máme konkrétně povinnost například eh, u riziku bail-inu, eh, konkrétní rizika například eh, mm, podřízeného zadlužení, určitých cených papírů, rizika bankrotu emitentů, a pak jde nikoli pouze o identifikaci populace, pro níž je daný produkt vhodný, jde i o samotnou charakteristiku produktu, s níž je třeba počítat při eh, nadefinování populace potenciálních zákazníků. Čili když máme například eh, podřízené dluhy a konvertibilní obligace, tam se musí počítat s tím, komu se to prodává. Jsou rovněž nová pravidla, která eh, velkou část produktu eh, výjima z kategorie ne složitých výrobků. Mnohé z těchto eh, výrobků budou nyní považovány za složité právě z pohledu těch záležitostí, které eh, jsou zmíněny v naší analýze, například eh, nástroje eh, typu bail-in, nebo která jsou vydávána klientům. Tedy komu je možné prodávat dané obligace, nové intervenční pravomoci u produktů, které mohou být spuštěny ať už na úrovni členských států, případně i na celoevropské úrovni podle situace. Tedy je tam mnoho takových vylepšení, které by mohly předjít nenáležité prodeji do budoucna. Doufáme, že se situace eh, z let 2008 až 2012 opakovat nebude, ale stále ještě tam máme eh, tu velkou záležitost, o níž se obtížně zmiňujeme, totiž parlament velice výstižně tomu říká self-placements. Je tady totiž záležitost toho, že když máte vlastní dluh a eh, dáváte pobídky vlastním zaměstnancům, aby investovali do vašeho dluhu, tak je vše ve velice um, takové nezávidění hodné situaci. Totiž na jedné straně oni mají eh, pobídku prodat to svým malobchodním klientům a na druhé straně Eh, jak eh, popíšou eh, rizika. Máte důchodce a nabídnete mu podřízený dluh s velkým rizikem, ale zároveň víte, že je to důchodce, tak tam máte velký střed zájmu. Na jedné straně potřebujete se toho produktu zbavit, prodat jej, protože to vám říká váš zaměstnavatel. Na druhé straně nemáte přístup k vhodným zákazníkům a to nás upozornilo na tu mezeru v pravidlech. Totiž je třeba se zabývat střetem zájmu, musíte se mu vyhýbat, ale pak máte doložku, která říká, když se nemůžete zabývat střetem zájmu, případně se ho zbavit, tak byste se měl zdržet prodeje mm, produktu, k němuž jste motivován, k jehož prodeji jste motivován svému klientovi. Některé záležitosti se zdají natolik zřejmé, že jediný um, upřímný a čestný přístup je neprodávat tento projekt, produkt někomu, eh, kdo je zcela zjedně nevhodný a jeho životní úspory eh, budou eh, zcela zmizí tím, že tento eh, produkt bude podléhat bail-inu. Tedy některé produkty by měly podléhat dodatečným pravidlům tam, kde se nedá vše vyřešit střetem zájmu. Což mě přivádí k závěrečným poznámkám a komentářům. Určité záležitosti byly uvěnčeny úspěchem. Víme, že tam máme mnohé zádrhely, ale jak už řekl Timothy, musíme nyní přesouvat pozornost na konkrétní provádění všech pravidel, která jsme eh, tak dobře vypracovali, přímo eh, tam, kde se ten produkt prodává. Máme mnoho silosu prodáváte hypotéku. Banka je ale propojena často s nějakým pojišťovatelem a někdy se prostě o tom zmíní, někdy je to i povinné. Oni řeknou, musíte si pojistit svoji hypotéku a my tady máme skvělou nabídku. A e, při prodeji pak dochází e, k situacím, který, které by neměly podle našich pravidel nastat. Ale ono v podstatě je logické, že něco, co je produktem mm, té, tohoto uskupení finančního, vždy bude mm, preferováno před prodeji někoho eh, jiného. Mm, neměli být ale by prodejci odměňování za to, kolik produktů svého zaměstnavatele prodají. Spíše by měli být motivováni co nejlépe uspokojit daného zákazníka, s nímž hovoří. Tam souhlasím s Timotym, je třeba rovněž pracovat s veřejným měním, že totiž by měl i zákazník požadovat nezávislé poradenství i v případě, že mu nějaký produkt prodává konkrétní banka. Děkuji. Děkuji mnohokrát všem řečníkům za skvělé a zajímavé prezentace. A nyní nás čeká diskuse s poslanci. Takže prosím, hlaste se. Pan Urtasun, prosím. Budu mluvit španělsky. Děkuji za vystoupení, která byla velmi zajímavá. Já bych chtěl připomenout, že Eh, se tímto zabýváme kvůli obrovskému množství peticí, které dostal petiční výbor od občanů, kteří byli obětí podvodu při prodeji finančních produktů. A je tedy na nás zamyslet se nad tím, jaké legislativní změny musíme udělat, protože opravdu byly v posledních letech eh, hypotéky v různých směnách, eh, měnách, různé abuzivní postupy a je třeba si říci, že těch pět prezentací opravdu bylo vynikajícím základem pro naší práci. Já bych chtěl všem poděkovat, protože nás dobře seznámili s tím, co musíme řešit z hlediska legislativního. Já tady mám několik dotazů na pana Ludera. To bylo velice zajímavé vystoupení. Vy jste hovořil o aktu v přenesené pravomoci, o self-placementu. Já nevím, jestli to, co je v tomto aktu, je dostačující, protože poslední věta o konfliktu zájmu ho- hovoří o may refrain, což je trochu vágní. Nevím, jestli ten jazyk je dostatečný, aby se zabránilo konfliktu zájmu, k níž by mohla, mohlo docházet. Takže je třeba, aby ten akt přenesené pravomoci posílil tuto otázku. To byla první otázka. A druhá otázka se týká BRRD to je směrnice o řešení bankovních problémů. Někteří experti to zmínili. Dnes odpoledne budeme hlasovat o revizi BRRD, budou zahájeny trialogy, takže to je důležitý okamžik pro to, abychom o tom hovořili. Tady jsou dvě otázky co budeme dělat, když eh, u řešení problémů bank se setkáme s produkty, které byly podvodně prodávány. Eh, jsou tady vlastně dvě možnosti, že členské státy budou mít specifické fondy na kompenzaci, to už se navrhlo v italském případě, eh, pak tady je systém pojištění vkladů, takže nějaký takový systém pojištění, to je jedna možnost. A druhá možnost, kterou navrhuje zpráva, je přímo zakázat používání bailinu na takovéto eh, osoby nebo na držitele podvodně prodávaných produktů. Myslím, že pan Ofel o tom hovořil a mě by zajímalo, zda si myslíte, že je třeba, aby BRRD toto řešila, eh, ať už jednou nebo druhou možností mít ty kompenzační fondy, anebo přímo zakázat, aby v případě podvodného prodeje se vlastně realizoval bail-in. A ještě poslední otázka, to je otázka sankcí, eh, třeba u hypotečních úvěrů, eh, po té, co se třeba ve Španělsku ukázala nevůle centrální banky sankcionovat eh, ty, kteří podvodně prodávali hypotéky. A mě by tedy zajímalo, jak to vidí experty otázku režimu sankcí, tak jak v současnosti je nastaven. Děkuji. Thank you. Um... Děkuji. Naši kolegové se ještě zamýšlí nad tím, zda položí otázky. Tak, už to se. Dobře, takže vy a potom Sven. Ale já zareaguji na tu otázku od eh, kolegy Urtasona. My jsme si opravdu pozorně pročetli nedávné prohlášení EB a ESMY o tom, jak nakládají s retailovými holdingy eh, bankovních eh, dluhů. To je velmi důležité prohlášení. a ukazuje, že jak těžké je mít jednoduché řešení pro toto téma. Takže nemůžeme říci, že tyto pro, produkty bychom měli vyloučit. Oni by se měli řádně prodávat, protože v tom případě je eh, investor koupí, eh, ale je si vědome rizika. Takže nemůžeme vytvářet systém, kde řekneme, tady tohle to jsme vyloučili, takže eh, to tam není. A na druhou stranu bychom neměli přehlížet realitu, kde opravdu máme nenáležité prodeje je jich hodně. A ty tedy vedou k tomu, že máme potřebu určité kompenzace. Pak máme problém s tokem, protože se to potom samozřejmě eh, sníží eh, k dispozici a takže ten trend jde směrem dolů, my se směřujeme k uplatňování nových pravidel, my vytváříme omezený, proto aby byl tedy vlastně udržitelný eh, systém, eh, jako jak naložit eh, s tím nenáložitým projedem. A teď mě by zajímalo, kromě problému legacy, tak tady vytváříme vlastně tok nových nenáležitě prodaných produktů a tam vlastně jsou další dilemata. Takže tam se opravdu zdůrazňuje existence nějakých eh, rozporů. Sven má nyní slovo. Mm, děkuji. Děkuji za tyto studie, za vstupy. Někteří už spolupracovali vlastně s námi už během toho procesu a Eh, já chci nadnést dvě zásadní věci. Jednak se obracím na komisi v těch studiích, ale také v dnešních prezentacích a kromě toho v publikacích, které zmiňuje dnes i Better Finance, v několika oblastech dochází k vážnému porušování evropských zákonů a nebo jejich neuplatňování v členských zemích. Takže mám otázku na Tilmana Ludese. Jaké iniciativy nyní eh, podniknete, abyste zajistili, že evropské zákony jsou implementovány efektivně, tak, jak eh, občané očekávají? A tady jde samozřejmě k těm tématům, o nichž se hovoříme. Closed index, self-placement a ve studii se hovoří o potenciálním nedodržování MCD, takže mě by zajímalo, jestli se můžete zavázat k tomu, že budeme mít opravdu seriózní follow-up k té práci, kterou jsme odvedli, tak abychom zajistili, že budeme mít vysokou míru respektování evropských zákonů. Druhá věc eh, mám na eh, IOPA. Několik eh, aktérů na trhu mě informovalo o problémech s Payment um, Protection Insurance. Eh, to je v podstatě se prodává jako jakýsi add-on dalším produktům, takže když si koupíte auto, tak jako vedlejší nabídku máte tohleto pojištění eh, plateb. Například všichni rádi jezdíme do Itálie, tak já doufám, že teď nebudeme nějak eh, podivně registrování, ale prostě dobře, jezdíme rádi do Itálie, takže si představte, že si zarezervujete cestu a tam zase máte nabídku um, uh, pojištění těch plateb. To platí stejně v případech, eh, když si berete třeba půjčky. Ehm, potom máme prodej aut. Pokud se podaří prodejci aut vás přesvědčit, abyste si vzali tuhletu ochranu plateb, tak vlastně eh, jejich zisk z toho může být až 70 tohoto pojištění. Takže by mě zajímalo, jestli jste se zabývali těmito praktikami eh, máte taky nějaké už vyšetřování toho narušování principu spravedlnosti na trhu? Tady eh, v podstatě hrozí lichva, pokud prodáváte eh, produkty, jejichž cena je příliš vysoká oproti tomu riziku, které kryjí. Takže já bych s tím něco udělal a Konečně mě zajímá lepší financování. Ve všech vašich zprávách jste vydali Jak zajišťujete, že tedy eh, eh, reakce Evropské komise byla dostatečná? Ehm, na ta zjištění, která jste zjistili. A ještě jednou tedy děkuji a my zajistíme, že e, bude follow-up a jsem zklaman, zklamán, že jsou zde zastoupeny pouze dvě politické skupiny. A celý, e, celé středopravé křídlo parlamentu tohoto nepovažuje za prioritu. Já zde vidím samozřejmě skupinové poradce a děkuji, že jste přišli, ale já si přece jenom myslím, že naše spotřebitelé si zaslouží, abychom věnovali tomuto tématu větší pozornost. Kdo chce začít odpověďmi? Pan Luder. Takže dvě věci, kterou, které se směřovaly na komisi. To, co jsme zavedli, ono je to trošku komplikační, tady to neříká, že pokud máte nevyřešitelný eh, střed zájmu, tak můžete. Tam pokud máte tenhle ten eh, střed zájmu, tak musíte eh, zvážit, že se zdržíte. To jaksi tedy není už nějaká možnost, kterou máte, ale to povinnost. Je to vlastně, eh, jak si slušně řečeno, nebo eh, přátelsky řečeno, ale je to povinnost. A pokud v praxi eh, s tím takto nakládáme, to je zase velká otázka. A tím se dostávám k otázce Svena Gigolda, my prostě musíme opustit svoji eh, jakousi eh, věž a bavit se s mm, obyvateli, s, mm, s veřejností. My prostě předkládáme všechna tahle ta eh, pravidla a kolikrát to prostě neprodiskutujeme s fóry stakeholderů. Určitě by stálo za to, kdybychom tohle to dělali i v nějaké spolupráci s Evropským parlamentem. A co ta pravidla tedy vlastně znamenají? Co dosahují? My jako komise máme celou řadu stálých výborů, nebo pod sebou máme celou řadu stálých výborů ESMI a my tedy eh, to bereme tak, aby eh, ochranu investorů eh, brali v potaz v každodenní práci. Je to tedy každodenní práce, musíme se bavit se všemi regulátory, musíme se sejít u kulatého stolu. Je potřeba, aby se to taky uplatňovalo konsistentně a rigorózně. A potřeba jste chápali, že to prodejní místo a konverzace kolem něj není možné kontrolovat centrálně z Bruselu, protože to vlastně jsou stovky tisíc eh, konverzací a my tady vlastně vycházíme jaksi z naší zkušenosti, co se tedy stane v těch zasedacích místnostech, kdy investor potřebuje poradce a poradce musí hovořit o potřebách investora a o jeho vyhlídkách, perspektivách, co jej čeká v důchodě a podobně. A v podstatě často tahle ta výměna informací vypadá pouze jako výměna nějakých dokumentů, papírů. Tady říkáme, tady tenhle ten dokument, to je MIFID, tady prosím podepište na téhle té stránce a e, tím potvrdíte, že jsme se o tom pobavili. Ale takhle se to dělat nemá. Nevyměňujeme si pouze papíry a protokoly, ale Eh, bavme se o tom doopravdy a proto je potřeba změna kultury. My dlužíme veřejnosti více vzdělávacích akcí. ESMA a eh, ty stakeholderové skupiny by se vlastně tímhletím měly více zabývat a my bychom potom nějakým způsobem eh, měli pohlížet na ty výsledky. V nějaké chvíli bychom se tedy měli zabývat follow-upem, co se tedy v reálu děje Eh, měli bychom dělat ty takzvané mystery shopping, abychom měli opravdu dobrou představu o tom, co se tedy ve skutečnosti v reálu děje. A ještě důležitější je, že tedy lidé, kteří působí v reálu, si mohou uvědomit, budou vědět, že někdo ty konverzace sleduje. Že už to tedy není jenom nějaká anonymní bilaterální schůzka mezi poradcem a eh, tím malou, malou obchodním klientem. Já naprosto souhlasím s tím, co říkal Tilman v té druhé části. Ono je opravdovým problémem, jak tyhle ty pravidla opravdu uvést v praxi. Aby to opravdu fungovalo. Když se podíváme na nějaké C, CEO z velkých bank, no to je opravdu implementační problém a my to musíme brát vážně. proto se tedy právě zaměřujeme na tu implementaci, dohled. Um, uvědomujeme si, že to není nic lehkého mít takovýto dohled nad velkou bankou, ale e, to vyžaduje tedy zásadní změnu v regulacích, e, ke kterým tedy došlo v těch posledních letech. A teď to, k tomu musíme přistoupit prakticky. Takže to zdůrazňuji. Mystery shopping – tam, kdyby jsme to udělali, nebo kdyby se to dělalo, tak byste nalezli obrovské problémy v těch prodejních místech. A tohle to musíme brát tedy vážně. Ještě otázku PPI. To je tedy něco, čemu se věnujeme, co považujeme za důležité. Dnes zrovna, tento týden jsem se bavil s vnitrostátním eh, zástupcem tedy vnitrostátního do, eh, dozoru ohledně tohoto tématu. To se určitě objeví v řadě trhů, nejenom v UK. A, je to tedy něco, co je potřeba mít na paměti. My děláme taky tematický přeskum cestovního pojištění a pak máme vlastně tyhle ty produkty, které nemají vysokou hodnotu, ale je možné je charakterizovat, jakože tedy z nich vyplývají eh, vysoké zisky pro zprostředkovatele. Nemusí to vždycky být výhodné pro spotřebitele. Tady jde taky otázka hodnoty za peníze, value for money, ona tam prostě vždycky není. Tak je samozřejmě otázka přepojištění, přehnaného pojištění. My taky vydáme dotazník pro reprezentativní vzorek um, zástupců tohoto průmyslu v létě a potom eh, z toho samozřejmě vyvodíme zase nějaké záv, závěry. To nejspíš bude tady někdy na podzim. Určitě je to ale oblast, které se věnujeme. Pane předsedo, mohu ještě se k tomu vrátit? Já se vrátím k otázce self-placementu některých eh, produktů, které jsou rizikové. Bankovním systému, který tak chce posílit své vlastní jmění eh, nebo z hlediska TILAKu, MREL, a to je opravdu sdělená obava. Nejprve chci zdůraznit, že jsou tady tedy eh, toky a eh, akcie. U těch toků jsou nové emise, nová pravidla a my jakožto národní orgán, a platí to i pro evropské orgány, musíme zajistit z... Eh, skutečné dodržování těch předpisů a to znamená jít přímo do terénu na místo a zjistit, zda to je dodržováno nebo ne. A pokud ne, tak potom je třeba trestat. A je třeba, aby se to vědělo, protože jinak se ten proces e, nezastaví. My tedy neseme e, odpovědnost jakožto dozorčí orgán za to, že zaručíme, že se předpisy dodržují. A to vyžaduje určité prostředky a je třeba to realizovat. Ve Francii e, u těchto problémů je vlastně odvětví eh, zájemných pojišťoven, který je velice důležitý a vyvolává určité specifické problémy. Náš přístup je takový, že nad, eh, k evropským předpisům přidáváme ještě osvědčené postupy, což znamená jednak, že stanovujeme stropy pro to, co se může prodávat v určitých případech, to jsou stropy pro, například pro podíly ve společnostech a potom také e, vlastně prahové hodnoty směrem dolů, to je u e, podřízených cených papírů nebo rizikových cených papírů, ehm, aby nikdo neměl příliš silnou expozici u některých produktů typu vlastní mění a potom u podřízených cených papírů, aby ten, kdo se do toho pouští, měl skutečně finanční schopnosti eh, a možnosti to realizovat. Takže máme maximální hodnoty a minimální hodnoty v různých případech a na to jsem třeba narážel eh, v tom, eh, co by se dalo dát do BRRD, ty minimální úrovně i jmenovité hodnoty emitovaných cených papírů, které budou další zárukou. Naší odpovědností, eh, naš, naše odpovědnost jakožto dozorčího orgánu je skutečně zásadní. Thank you. Please. Děkuji, prosím. Ano, ještě se vracím k otázce Svena Gigolda ohledně eh, Better Finance. Zpráv, eh, ohledně zpráv. Zda reakce komise je dostatečná, Samozřejmě ehm, Evropská komise by mohla udělat mnohem více, ale právě proto neustále eh, pracujeme na tom, aby došlo ke změně. Když se podíváme na KRIX eh, PIEID, tak eh, včasný hm, přeskum nařízení tento rok by stál za to, ale pochybuji, že k tomu tento rok dojde. Každopádně bychom si to přáli. Pak zde máme téma nesrovnalostí nebo neschod mezi těmi ochranářskými pravidly v MIFID, IDD, další pravidla, jsou to všechno různá sektorální pravidla, to vůbec nepomáhá investorovi. Takže o co se v skutku snažíme je, fér, jsou férová pravidla pro všechny investory. Thank you. Děkuji vám. Pan Giovanni. Ano, děkuji. Já bych eh, rád se vyjádřil eh, k záležitostem, o nichž hovořil pan Tilman, totiž ono velice záleží, kde máme druhou úroveň článek 41 a zejména úpravu self-placementu. Tam je důležité, aby eh, státní orgány měly nějakou sadu pravidel, prováděcích pravidel, která bude účinná a zároveň nastaví důsledný dohled. Pak ještě bych rád všem připomněl, stejně jako jsem se už zmínil v eh, úvodu, že od roku 2009 jsme už přišli se sděleními, rovněž i v roce 2010 o likvidních a složitých produktech a tam odkazujeme i na ten self-placement, ke kterému u prostředníku dochází a od roku 2010 došlo ke snížení self-placementu, míry self-placementu z 31% do, na 10% v roce 2017, což znamená, že jakmile je um, sada pravidel či právní úprava účinná, umožní nám to důslednější dohled a vede to ke kýženým výsledkům. Rovněž naše analýza poukazuje na skutečnost, že možnost legislativní arbitráže mezi různými sadami úprav regulatorního typu a disciplína úprava například pobídek když máme MIFID 2 a Level 2 Regulation, tam je to velice silné z pohledu testu kvality. A nesmíme zapomínat, že MIFID tu je maximální úprava z jedné strany a z druhé strany máme úpravu IDD týkající se pobídek. Ta je velice slabá ve srovnání s MIFIDem 2, což je pro kontrolní úřady a dohledové úřady členských států opravdový oříšek. Rovněž to, že máme zároveň směrnici, která řeší vše na úrovni minimální. Ono pak si finanční odvětví ty produkty prohazuje a um, posouvá. Pokud by něco bylo důsledně řešeno, v balíčku pro pojištění, ale je tam zároveň ten aspekt investiční a výslovně se tam odkazuje na pobídky a způsobem úplně jiným než eh, u MIFID 2, tak je to konkrétní problém pro dohled. Jak můžeme tento dohled, eh, dohled v praxi vykonávat? Chcete se k tomu ještě vyjádřit? Ano. Já bych eh, si ještě rád něco ujasnil z pohledu, čím se už zabýváme a čím ještě ne. Například pojištění pladeb. To se týká několika odvětví, včetně například cestovního ruchu a zároveň i financování koupě vozidla. To je obrovské odvětví. Mnoho spotřebitelů tam máme tedy se to týká. A pak ještě pojištění eh, finančních produktů. Otázka zní, zabýváte se všemi oblastmi a která potenciální opatření v současné době zvažujete v této práci? A pomůžete veřejnosti lépe pochopit, jaké se platí um, provize u každého produktu? u těch nejobvyklejších produktů. Ano, já uznávám, že jsou určité produkty, kde to dává smysl, ale pak máme um, 70% provizi u něčeho, tak ono to hovoří samo za sebe a tady se domnívám, že by IOPA měla tvrdě v rámci svých eh, pravidel a pravomocí chránit spotřebitele. Tedy já bych rád pochopil, které z těch podřízených trhů pokrýváte a jaké plánujete další kroky a zda spotřebitele plánujete informovat. Já si myslím, že kdyby spotřebitele věděli, do jaké míry zatím je neúčinný finanční dozor, tak by byli nesmírně zklamaní. Děkuji. Další řečník. Ano, děkuji, říká pan Shakespeare. V současné době, aby vše bylo zvládnutelné, tak se zabýváme hlavně cestovním připojištěním. Víme, že je to jen určitý indikativní test, který, když rozkličujeme, tak nám poukáže na všechny ty otázky, o nichž hovoříte, čili například eh, hodnota interakce, distribuční kanály a úroveň provizí, to je jeden z klíčových aspektů, abychom chápali, jak vypadá trh. V některých případech to obnáší i více než 70%. A zajímavé diskuse s představiteli odvětví spočívají v rozebírání otázky, co ještě je přijatelné. Zatím zhromažďujeme tedy údaje a snažíme se vypracovat stanovisko. My se nedomníváme, že jde o to, aby se vůbec nepřipojišťovalo v cestovním ruchu. Spíše jde o pravidla, která potom mohou být obecně uplatněna. Zejména protože, jak už jsem se zmínil, je nám známo, že na celé řadě trhů panují obavy, často v tom kontextu, o němž jste se zmínil. Například eh, pojištění úvěru, to je dobrý příklad, ono to vypadá různě na různých trzích, ale jsou otázky například střetu zájmu oddílné rozdílné. To nejdříve se snažíme zmapovat, pak chceme mít dostatek podkladů k tomu, abychom tu případovou studii mohli dotáhnout do konce. Snažíme se u toho cestovního pojištění eh, to brát eh, řádným tempem, abychom tam dospěli k závěrům a pak politické závěry ohledně toho, co pak s tím, když už budeme mít určitý přehled a jak budeme ten přeskum pak řídit, to zatím není vyřešeno. Jak víte, často je to otázka právního rámce a to nám nepřisluší. Tedy naš, naše závěry mohou například znít, tady na to je třeba se zaměřit, tady toto potřebuje vyřešit, ale víc ne. Na druhé straně se dá i prakticky dohledem vyřešit mnohé a na to nesmíme zapomínat. Could you take home that we mohli byste si z naší schůzky odnést to, že by si naše skupina přála, abyste trochu rozšířili eh, své zkoumání, než abychom museli čekat do konce roku, abychom se dozvěděli, že to stále ještě je problém. Předseda se na mě obrátil tak to z minuty na minutu, abych jej nahradila. Proto jsem zde mezi, mezi vámi. Nesledovala jsem tu výměnu názoru. Chce někdo ještě odpovědět Svenu Gigoltovi? Dobrá, je to v pořádku. I když tomu rozumím tak, že se odpovědi dočkáme. Já tedy mám za úkol eh, tuto schůzku už dovést ke konci. Děkuji vám všem. Myslím, že to byla velice podnětná záležitost tady, včetně toho, jak pracovat s akty přenesené pravomoci a zároveň v současné době rovněž zkoumáme mm, případnou nutnost přeskumu a reformy ESA. Nevím, zda by tam měly přibýt nějaké intervenční pravomoci u finančních produktů a rovněž PRIPS by si zasloužila přeskum, toho se eh, snad dočkáme, i když nejdříve by mělo nastat provádění už toho PRIPSu, jak je. Tedy děkuji vám všem za účast, děkuji za vaše eh, příspěvky a e, petiční výbor nám neustále připomínal, že dostává celou řadu podnětů od spotřebitelů. Je tedy dobré, že jsme si na to dokázali posvítit. Nejde pouze o makroekonomiku a e, úpravu šířejí stříženou i tento nenáležitý prodej, doufáme, a seminář k němu rovněž přispěje ke zlepšení situace.